Já guten Nachmittag. Dobré odpoledne. Vítám vás všechny na našem zasedání, které jsme si na dnes naplánovali. Máme tady dost míst pro všechny. Nemusíte stát. Posaďte se u nás a tímto zahajuji zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máte před sebou pořad jednání, nikdo nenahlásil žádné návrhy na změny, tímto jsme je tedy schválili. Bod číslo dvě poukazují na jazykový režim. Tak, jak jsme je vyjmenovali v Cont News, tak ty jazyky budou tlumočeny a kromě toho poukazují na to, že je toto zasedání webstreamováno a rovněž, že byla schválena rozhodnutí koordinátorů, pokud nikdo nepřihlásí žádné výhrady před koncem zasedání. Bod číslo 3 e, k vraždě Jana Kuciaka a jeho snoubenky se e, při této příležitosti tady bude e, konat mise na Slovensko to mě tedy stačí, říká paní předsedající. Já za takovýchto podmínek pracovat nebudu. Prosím, opustte tuto místnost, pokud se chcete dále bavit. A i pro vás to platí. Pro vás tam vzadu. Tedy k té pracovní cestě předsedu politických skupin týkající se vraždy Jana Kuciaka já s dalšími dvěmi zástupci výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem se této mise účastnila. A nyní náš výbor eh, má podniknout další cestu na Slovensko. Ti, kteří z vás to sledují, tak eh, snad si ještě vzpomenou, že se jednalo o investigativní práci tohoto novináře k evropským penězům a zacházení s nimi. A tam to rešerše nenabízelo eh, nic nového a proto stále ještě tápeme, co se týče skutečného motivu pro tuto vraždu. Tam šlo o zacházení s penězi jednak na zemědělství, jednak na eh, rozvoj venkova a ono tam vždy se něco děje. A i u přímých pladeb jsme už leco zažili i u struktury těch výdajů na zemědělské záležitosti ve Slovensku, na Slovensku jsme už zažili mnohé, co se nikde jinde v žádné jiné členské zemi nevyskytuje. A o to jsme se už postarali. A v mezidobí jsme ještě dostali pár údajů k zemědělcům ve východ, na východním Slovensku. Ti nám i sdělili, že byli s panem Kuciate, Kuciakem ve spojení. Podezřelí už byli zatřeni, čet. Přesto však je motiv nejasný. A zároveň stále ještě existuje důvod rozjet se na Slovensko a rovněž i vstřebat a zpracovat to, co jsme dosud zjistili. Rovněž chci poukázat na to, že tento výběr je vůdčím výborem pro kontrolu přímých pladeb. Máme eh, takovou anketu, tam je přes 30 otázek, ty byly zodpovězeny. Já za to děkuji. Ono je důležité se rozjet na Slovensko i z pohledu zviditelnění toho, že my sledujeme hospodaření z prostředky na zemědělství a e, je to od 17. do 19. prosince naplánováno. A mě velice těší, že nás bude šestice a proto ještě jednou žádám všechny, zůstaňte s námi, eh, rozjedeme se tam všichni, patří to k našim úkolům, sledovat, zajímat se, jak se hospodaří s těmito penězi. Program máte k dispozici na východním Slovensku v Košicích. Jsme domluveni s místními regionálními zástupci, pak ten další den se zástupci těch eh, zemědělských, eh, hospodářských eh, útvarů se sejdeme a i s tlumočníky Ono s těmi dobrovolnými tlumočícími osobami ty výsledky těch rozhovorů nedopadly tak, jak bychom si přáli, proto teď budeme mít profesionální tlumočení a e, rovněž se sejdeme s představiteli nevládních organizací a nakonec budeme v hlavním městě Slovenska v Bratislavě, kde se sejdeme s některými v úvozovkách podezřelými. Generální eh, prokurátor, státní zástupce s námi bude hovořit. Eh, premiér, s ním jsme se už sešli, sejdeme se s ním ještě jednou a pak ještě máme naplánovanou schůzku s prezidentem Slovenské republiky totiž tam on se vyjadřoval ke korupčním tématům a my chceme s ním hovořit o tom, zda opravdu je tomu tak, že se korupce na Slovensku trpí. Je nám jasné, že ono vždy, každá věc má i určité politické pozadí, ale já i když to nevylučuji, tak přece jen chci zdůraznit, že nás budou zajímat fakta. Nyní dám slovo komisi. Paní Borchman, která s námi eh, pojede, a i pan Borchmuc. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Uh, ano, samozřejmě, jak jste říkala, těch obvinění je celá spousta, co se Slovenska týče. Už jste mluvili s eh, vedoucím platební agentury na straně komisaře Hogana a generálního ředitelství pro zemědělství eh, to vidíme tak, že jde o podvod, zneužívání pravomocí, nesrovnalosti. A proto to předali Olafu. A Olaf to prošetřuje. A dokud to Olaf prošetřuje, generální zemědělství pro zemědělství nebude provádět současně audit. Jsme v kontaktu s Olafem, sledujeme jeho vyšetřování a pokud oni zjistí něco systémového, něco, co se týká platební agentury a také akreditačních kritérií platební agentury. Samozřejmě generální ředitelství pro zemědělství posoudí finanční riziko pro fond a přijme nezbytná opatření. My jsme vám dali základní materiály, podklady. To je takový přehled přímých plateb, které se vyplácejí Slovenské republice. A také jsme se snažili upozornit na příslušné předpisy. Já vím, že váš výbor se zabývá i tím, kdy má někdo nárok na přímou platbu a mluví se o tom, jestli jde o situace, kdy máte právní titul k pozemku, nebo jestli jde o to, že obhospodařujete příslušnou půdu. Snažili jsme se tam dát ta fakta, ale samozřejmě podle legislativy EU můžete mít i vnitrostátní předpisy, musíte mít právní nárok, musíte mít právní titul k tomu pozemku, anebo musí platit evropské předpisy, neboli musíte využívat tu půdu, a to buď na základě právního titulu, anebo na základě toho, že tu půdu obhospodařujete. Samozřejmě ta obvinění, před kterými tady stojíme, spočívají v tom, že lidé přebírají půdu, kterou obhospodařuje někdo jiný a Stížnosti také odkazují na rozsudek vnitrostátního soudu, který jednoznačně uvádí, že pokud máte nějaký právní nárok na pozemek, na půdu, máte nárok i na platby. Tady musíme říct, že Evropský soudní dvůr má také alespoň dvoustránkovou jurisprudenci podle Evropského soudního dvora není někdy dostačující mít právní titul, musíme zajít dál, musíme se zamyslet nad tím nebo zjistit, kdo vlastně na té půdě hospodaří. Takže to není úplně jednoznačné, ale samozřejmě pokud někdo půdu vlastní a chtěl by hospodařit na vlastní půdě a někdo jiný ji násilně převezme, jde o trestný čin. A až s vámi pojedu na misi, mě bude také zajímat, co k tomu může říct ta platební agentura. A tady opakuji, Olaf to prošetřuje. Pokud půjde o záležitost e, práva na tu půdu podle vnitrostátního práva a tím pádem se prostě vyplácí tomu, kdo má právo na tu půdu, není to pro finance EU problém, ale pokud platební agentura systematicky přiděluje půdu lidem, kteří ji převzali násilím, tak je to jistě problém Vidíme, co vyplyne z vyšetřování Olafu, jak jsem říkala. Budeme to sledovat. Nicméně do těch materiálů jsme také zahrnuli to, co děláme při běžných misích, při auditu na Slovensku. Teď máme dvě, byly tam dvě výhrady vůči Slovensku zavádíme akční plán, týká se to rozvoje venkova a také se zamýšlíme nad tím, co udělat přímými platbami, protože samotná platební agentura nahlásila vysokou chybovost. A to vedlo k těm výhradám vůči přímým platbám ve výroční zprávě za rok 2017 z generálního ředitelství zemědělství, co se Slovenska týče. Takže probíhají audity, jsme si situace vědomi. A další věc, kterou jsme udělali také v návaznosti na ta uvinění, a týká se to vedoucího platební agentury z června. Jsme v kontaktu s příslušnými orgány na Slovensku, protože příslušný orgán má samozřejmě na starosti akreditaci pro platební agenturu. A pokud jsou problémy s akreditačními kritérii, je to otázka pro příslušný orgán. První odpověď, kterou jsme dostali, byla v tom smyslu, že podle příslušného orgánu není s akreditací nic v nepořádku, platební agentura dělá svoji práci, ale vzhledem ke všem těm obviněním to samozřejmě sledujeme dál. A poslali jsme také příslušnému orgánu druhý dopis. A budeme to dál sledovat v našich útvarech. A já myslím, že to je z mé strany vše. Ještě bych řekla, že se těším, že vás budu doprovázet na misi a doufám, že získáte informace, které budete potřebovat. Děkuji. Já, vielen Dank. Ano, děkuji vám. Já musím říci, že to všechno mi zní docela strašidelně, protože my tam se odebereme a pak vlastně nevíme, co se tam bude dít a pak máme slovo jednoho proti slovu někoho jiného a co mi pak s tím, čili otázka eh, paní Borchman, zda bychom nemohli nějakým způsobem přijít ehm, na kloup tomu problému, abychom si jasně řekli, v čem spočívá ten zádrhel, o něž se pak musíme postarat. Well, I think you have... Já myslím, že je tam zjevně problém. Je to problém, který byl označen. Zatím ještě není jasné a to myslím si, že je důležité, abychom si počkali na výsledek vyšetřování OLAFu, ale musíme se na to také podívat ze systémového hlediska. Jde o to, jestli lidé, kteří si občas dělají nárok na půdu, na to mají nárok, protože tam hospodaří, a nebo jak vyplývá z těch obvinění, agentura přiděluje půdu těm, komu nepatří. Takže buď rozhoduje agentura a rozhoduje nesprávně, ale pokud si platební agentura není vědoma toho, co se odehrává za jejími zády, já vím, že eh, jste říkala, že stížnosti byly i na platební agenturu letos, ale buď ta platební agentura přijme nesprávné rozhodnutí a pak je to samozřejmě systémová záležitost, ale je to také otázka vnitrostátního práva. Jde o to, jak lidé získali nárok na tu půdu. Protože já myslím, že když to všechno začalo, nešlo jenom o to, že přijde nějaký podnik a hospodaří na půdě, kterou nevlastní nebo na kterou nemá právní nárok. Já myslím, že také šlo o to, že velcí příjemci dostávali leasingové smlouvy na tu půdu, takže měli v ruce něco, čím mohli prokázat, že mají na tu půdu nárok. Já myslím, že tyhle věci pořád ještě nejsou dořešené a já doufám, že eh, budeme schopni zajít do větší hloubky, ale v této chvíli mám pocit, že nemáme dost informací a ráda bych si počkala na výsledek vyšetřování OLAFu, než nakonec eh, řekneme, o co vlastně jde. Ja, danke schön. Ano, já vám děkuji. My jsme schválně čekali, až na konec roku, abychom si to naplánovali na ten vhodný okamžik, protože mně to připadá nefér rozjet se tam v tak emočně vypjatém momentu a pak se už nepostarat o ty výstupy. Já tedy doufám, že opravdu tam nejedeme příliš brzy a podaří se nám při nejmenším klást ty správné otázky. E, tak si to všichni přejeme a určitě mluvím jménem i všech kolegů, Teď jsem si někam založila program, říká paní předsedkyně. Mám tady těch papírů hodně, ale jsem specialistou na to, že se mi někam zatoulají. Máme tady paní kolegyně Schmidt, kolegu Zdechovského, pana kolegu Vona, kolegu Klince a kolegu Čarneckého, ale ten mě byl zrovna škrtnut ze seznamu, takže ještě zde máme dvě volná místa a já všechny vybízím. Zajímejte se o tu záležitost a ještě tady máme mimo kvótu paní Smolkovou a pana kolegu Maňku. Tedy já ještě jednou apeluji na frakce. Prosím, vyšlete svého delegáta. Eh, Ono údajně tady někdo už víme, kdo jel v tom autě, kdo byl zaplacen, aby střílel, ale teď nevíme, o které informace šlo, o které fondy šlo. A máme teď obrovský objem informací, zpráv, snažíme se podí- dí- si vzít Podlopu všechny fondy, o něž na Slovensku šlo. Ono by bylo dobré trochu se v tom zorientovat. My se totiž nezajímáme o tu trestnou záležitost jako takovou, spíše o to, o které peníze se potažmo jedná. Pan kolega Zdechovský chce se k tomu vyjádřit? Ne, dobrá. Tedy já bych eh, byla ráda, abychom zde měli všechny mm, ty členy a aby to takto zůstalo, případně zda se ještě někdo přihlásí. Já mohu pouze ještě doporučit, abyste se seznámili se všemi podklady. A ještě paní Borchman, mohla bych eh, si dovolit doporučit abyste se zajímali jak o ty velké plochy, tak i o malé. Například fotbalové hřiště, zhruba tento rozměr, má 12 vlastníků. Začalo to tím, že jsou to malé pozemky, anebo je to otázka jiného druhu? I think that's a very Já myslím, že to je obtížná otázka. Ráda se na to podívám, ale Máte pravdu. My jsme vám dnes dopoledne také dali poslední zprávu o distribuci přímých plateb. Je pravda, že na Slovensku a stejně tak i v České republice se přímé platby nebo velká část přímých plateb se vyplácí ve velkých částkách najednou. Je to hodně peněz najednou v porovnání s evropským průměrem. Tak tady vypadá ta struktura v těchto dvou konkrétních členských státech a proto jsme si říkali, že vám to dáme. Ale současně máte také malé zemědělce a já vám nejsem schopná říct, jestli to souvisí s tím, že na Slovensku je hodně malý hospodářství, ale rozhodně ta distribuce přímých plateb na Slovensku a také v České republice je trošku jiná než ve zbytku Evropy. Tolik říct můžu. Ono je to zajímavá záležitost, když se podíváme na to, že ta transformace po roce 89 ještě z, nebyla námi plně zpracována. Proto mohu doporučit všem, podívejte se na to, jak to vypadá s tou vlastnickou strukturou v zemi případně u těch velkých státních fondů. Tam je totiž obrovský státní fond, který se zabývá bez, půdou bez vlastníka a pak on to pronajímá a pak je otázka, co to znamená půda bez vlastníka. Uh, a jak by se s ní mělo zacházet, jak se s ní zachází. I to je pro nás problematická záležitost, takže já bych doporučovala v, už v tom novém volebním období, aby si to nový parlament vzal na mužku a aby případně i vypracoval studii k otázce půdy bez vlastníka právě v střední a východní Evropě. Děkuji, paní předsedkyně. Tam přece je hlavní ten problém v tom, a na to jsme měli i tady slyšení se soukromými zemědělci, že jsou vypláceny dotace dotace Evropské unie právě určitým skupinám, které, kterým ta půda nepla, eh, nepatřila. Dále došlo eh, v posledních letech několikrát ke vyplácení dotací, evropských dotací na eh, půdu, kterou vlastnil někdo jiný. Ta půda potom byla pomocí takových různých triků těm malým vlastníkům sebrána. A to jsou další věci, které si myslím, že bychom se prostě měli měli v budoucnu zaměřovat, že bychom měli prostě hledat, aby opravdu nebyla ta výměra pouze směřována směrem na půdu, ale koukali jsme se na to, jakým způsobem vlastník s tou půdou, půdou e, zachází. Také tam bylo vlastně celá ta kauza, který, který se zabýval ten zavražděný novinář, byla také o tom, že jsou to určité, bych řekl, mafiánské struktury, které, eh, které vlastně byly provázány s místní samozprávou a ta místní samospráva vyhlašovala určité programy, na které dosáhly pouze tyto, tyto eh, bych řekl, eh, mafiánské nebo určité prostě struktury. A vlastně to popisoval ve, svých, ve svým připravovaným článku. A to si myslím, že jsou taky důležité věci, na které by se třeba Olaf měl v budoucnosti zaměřit, aby nebylo, ne, eh, nesměřovali Mm, eh, dotace pouze pro určitý segment, eh, segment vlastníků půdy. A to byly opravdu miliardové nebo milionové, pokud se bavíme v eurech, byly milionové částky. A také bych chtěl říct, že také eh, bychom se měli zaměřit tam byly společnosti, které, které, kde není jasná vlastnická struktura. To znamená, že řada těch společností prostě tam prala, prala peníze. Takže to si myslím, že je další téma pro, pro OLAF a myslím si, že bychom to neměli určitě tyto struktury také přejít. Děkuji. Tyto regulatorní mezery opravdu jsou hm, takovým otravným prvkem v celé EU. Rozhodně doufám, že v v jednání s kolegy z příslušných národních eh, sněmoven a parlamentů můžeme hovořit i o případných eh, novelách jejich vnitrostátní legislativy. Každopádně už s napětím čekáme. Cesta nebude snadná, přesto se na ní těšíme, ale prosím, seznamte se s podklady. A nyní máme na pořadu další pořad jednání. Čekáme na pana komisaře, který ve výboru eh, pro rozpočet všechny seznamuje se eh, svým novým rozpočtem tam to začalo, ten bod pořadu jednání ve 14.30 a nyní už musíme pouze čekat a uvidíme, kdy se mu podaří dostat se k nám. Já genau, genau, wir warten, oder genau, let's, let's start with... Dobrá, takže začněme tím účetním dvorem, říká paní předsedající. Eh, pan komisař ví. Takže pustíme se do bodu číslo čtyři. Srdečně vítám pana Lazarova a máme kapitolu 2 a 3 účetního dvora. Já navrhuji, abychom už začali jednat. Ono to nemůže trvat až tak dlouho. Pane Lazarové. Konče, madam Gressle, raporté, madam. Paní zpravodajko, paní Gressle, paní Ayala Sanders, zpravodajko, 4.10. předseda Evropského účetního dvora a já, my jsme vám předložili zprávu za rok 2017 a dnes eh, pokračujeme v debatě o horizontálních aspektech implementace rozpočtu roku 2017 a účetnictví za rok 2017. Kolega, pan Kozlov a pan Brekerekor vám představí kapitoly 3 a 4. A já jakožto člen odpovědný za výroční zprávu a jako předseda eh, Senátu 5 předložím hlavní elementy kapitol 1, 4 a 10 a ujištění o eh, stavu účet, účtu. Takže účetnictví odráží eh, reální výsledky za rok 2017. Příjmy jsou regulérní v kapitole 4, tam jsme učinili dvě doporučení, to znamená Eh, eh, se skupit tedy ten, ty příjmy z vlastních zdrojů a z DPH. Potom v tom našem ujištění jsme vydali kvalifikovaný výrok, pokud jde o regulérnost a zákonnost plateb. Polovina plateb, eh, tak v podstatě tam nebyly žádné chyby a mm, v okruhu 5 mm, na administ- výdaje na administrativu, tak ty popisujeme v kapitoli 10. Dále, investice. Ty měly podstatnou chybovost a to e, se týká těch plateb, které byly zpravovány komisí, třeba na výzkum a stejně i plateb, kde byl sdílený management s členskými státy, například soudržnost. V některých oblastech výdajů tak naše výsledky jsou podobné jako výsledky komise, zhruba řečeno. Nicméně nejsme takový optimisté jako komise mm, ve své zprávě. Proč hodnocení komise v podstatě je spíše na té nižší hranici našich odhadů. Naše zjištění, pokud jde o účty, pokud jde o příjmy, pokud jde o regulérnost plateb, tak mm, ten náš výrok je pozitivní. Práce komise, parlamentu a tohoto výboru konkrétně hodně k tomuto přispěli. Ehm, účetní dvůr nadále vás bude podporovat ve vašem úsilí zlepšit finanční management v EU. Děkuji. Přesně tak. Chce si ještě někdo z účetního dvora vzít slovo? Pan Kozos, pan prosím. Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Milí, milá zpravodajko, dámy a pánové, paní předsedkyně, pane komisaři. Kapitola 2 výroční zprávy, tak eh, ta eh, re, analyzuje realizaci rozpočtu a analyzuje otázky managementu. Cílem kapitoly je poskytnout vám a dalším subjektům relevantní informace týkající se roku 2017 Eh, dopady, které to má ze střednědobého a krátkodobého pohledu a také v této kapitole naleznete určité příspěvky do rozpravy o novém víceletém rámci. Takže nejprve dovolte, abych proběhl některé ty body, které podle mě jsou nejdůležitější z této kapitoly. Za prvé, zde byl velký rozpor, stejně jako v předchozích letech, mezi závazky a platbami a e, e, alo, platbami, e, reálnými platbami. Takže zde existuje velký i časový posun, velký rozpor a to znamená, i, ale v minulém roce to bylo rekordní, podle našich odhadů to, je, to bude ještě dále růst, tento rozpor. Co to znamená? Že zde eh, ty platby, částky na platby, tak eh, v podstatě ty eh, se budou realizovat až v příštích letech příštího rámce. A pozitivněji teď. Takže rozhodnutí v té střednědobé revizi, v té zprávě, tak podle našeho názoru pomůže rozpočtu, abychom lépe řešili problémy, které jsme identifikovali. To znamená, budeme mít větší flexibilitu a je zde větší šance, že nebudeme muset mít potom na začátku eh, příštích eh, rámce, nebudeme muset čelit tedy těm nahromaděným eh, fakturám a platbám. Dále, strukturální fondy a jejich čerpání je velkou výzvou pro členské státy. A za prvé ty částky jsou nečerpány a v podstatě v řadě států eh, v příštích třech letech nedojde k plně dostatečnému čerpání, respektive jsou zde skluzy velké, což jenom potvrzuje výsledek, který nám poskytla komise. A co tady zdůrazňujeme v té zprávě, že efektivní plánování a implementace postupů je nezbytná, tak abychom se vyhnuli cyklickému charakteru chování evropského rozpočtu. A další bod, ten se týká eh, uzavření účetnictví eh, do roku za, leta 2009 a 2013. Zde chci zdůraznit závazky 4,4 miliard, což představuje 1,3 celkových alokací na rok 2007-2013, takže členské státy v podstatě eh, byly schopny dohnat ty výdaje a to ke konci předchozího období. Také jsme poskytli informace o alternativních modelech financování, které více a více se používají v kontextu rozpočtu a tady jsme tedy analyzovali teda svěřenecké fondy a potom ten nástroj pro uprchlíky v Turecku. Poskytli jsme více informací o e, strukturách, rizicích a výzvách. Dále Eh, analyzujeme i další finanční nástroje v rozpočtu EU a zjistili jsme, že se zvýšil jejich počet, pokud je o množství, objem i různorodost. Také i jsme, pokud jde o přímé a sdílené řízení e, investic, tak tam to také platí, i pokud, a platí to i pro ten fond pro udržitelný rozvoj. Ale komplikuje se to, pokud jde audit a kontrolu, takže ta, ty se musí zintenzivnit, aby docházelo k řádnému čerpání, tak jak jsme identifikovali ve zprávě, to by mohlo být velkou výzvou. Další bod se týká finanční expozice rozpočtu mm, ta roste neustále a to je v důsledku mm, většího používání záruk. Záruky zrostly na 87,3 miliard v roce 2017. Závěrem bych řekl, že jsme byli schopni identifikovat tři doporučení komisy. První doporučení se týká toho, že bychom měli zjistit, jaké jsou možnosti, abychom eh, předložili více informací o finančních nástrojích a o sdíleném řízení eh, a tam jsme identifikovali určité slabiny. Dále apelujeme na komisi, aby lépe analyzovala všechny ty hlavní návrhy, které zavádí i eh, takové ty větší tedy závazky pro rozpočet EU, aby to dělala pravidelně, analyzovat stav závazků, pasiv a prováděla mm, zátěžové testy mm, a vždycky mm, takto testovala každý významný návrh, jaké to bude mít tyto implikace na pasiva. Dále třeba lépe i řídit ty nahromaděné faktury, respektive platby, které se vždycky nahromadí a třeba je zaplatit najednou. Děkuji. Thank you very much uh, for the floor. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Paní zpravodajko, dámy a pánové, výboru KONT. Dovolte, abych vám představil kapitolu 3 naší výroční zprávy za rok 2017, výsledky rozpočtu EU. V kapitole zjistíte, že tam jsou tři hlavní oblasti. První část, tam jsme zanalizovali vybrané aspekty výkonnosti Eh, tohoto finančního účetního roku. Mm, tam jsme vybrali, eh, jsme řešili otázku, zdali skutečně komise využívá ty eh, informace o výkonnosti při svých rozhodovacích procesech a za druhé jsme se snažili představit, předložit takový, takové gros té zvláštní zprávy, kterou jsme přijeli v roce 2017 a ve třetí části kapitoly 3, tak tam to je rezime Eh, našeho follow-up. Eh, to znamená, když jsme analyzovali, jak byla splněna naše eh, doporučení z roku 2014. V této kapitole jsme zjistili fakta, zrevidovali jsme ty zprávy o výkonnosti, a to především z 6 DG, my jsme i mm, jednali se, třetě, se 30 vedoucím pracovníky, zrevidovali jsme to, jak je to na úrovni manažerů a my e, jsme přeskoumali 240 mm, manažerů a to se má, mm, představuje to asi 60 managementu. Takže pět našich závěrů vlastně. Pokud jde o tu první část kapitoly 3, tak tam jsme dospěli k závěru, že tady jsou určité limitace pokud jde o to, do jaké míry může komisa, komise pracovat s informacemi o výkonnosti a tyto limitace jsou spojené s omezenou flexibilitou víceletého finančního rámce. A toto také i figuruje v našem dokumentu, briefingovém dokumentu, mm, které se, který se týká nového programového období, tak já doufám, že v návrhu komise mm, mm, pro příští programové období bude se řešit ta otázka flexibility. Dále rozpočtové alokace. Mm, to bylo součástí naší eh, střednědobé revize rozpočtu. Dospěli jsme k závěru, že to není propojeno s výkonností, ale musím připustit, a to je i v odpovědích eh, komise, že komise musí reagovat na předvě- nepředvídané či nepředvídatelné politické události a podobně. Dále jsme zjistili, že několik strategických rámců Mm, se aplikuje paralelně. To znamená, je, a je, ta různá DG k tomu přistupují různě, takže by měla existovat, měly existovat IT nástroje, které budou diferencovat mezi těmi různými rámci. Dále včasnost mm, těchto dat a, a do jaké, kdy tedy jsou tato data dána k dispozici. Ne vždycky je to včas. A rovněž jsme i se zabývali tím, do jaké míry data o výkonnosti se potom používají eh, při přípravě opatření. A eh, dospěli jsme k závěru, že ne vždy eh, ta opatření jsou přijímána, ne vždy jsou plněny cíle. A naši respondenti také odpověděli, že v podstatě se ne, neplň, nepřijímají opatření, pokud nejsou cíle splněny, tak se žádná opatření nepřijímali. Ale komise vysvětlila, jak využívá tyto údaje o výkonnosti. Mm, vysvětlil to ve své zprávě o jednotlivých DG a nakonec jsme se zabývali vývojem kultury výkonnosti a potvrdila nám eh, naše revize, že skutečně je třeba více školit eh, lidi v tom, jak Eh, používat, pracovat s ukazateli výkonnosti a eh, potom to používat při rozhodovacích a i podobných procesech. V první části kapitoly 3 jsme předložili pět doporučení, chci zdůraznit to druhé, a to, že bychom společně měli se zaměřit eh, na aktuální informace, které musí být součástí reportingu. Doporučení 4 Informace by se měly poskytovat eh, v těch zprávách o klíčové výkonnosti. A dále doporučení 5 doporučujeme zlepšit opatření a dát větší pobídky, tak aby eh, komise více se zabývala tedy výkonností, aby se to stalo součástí její kultury. Další dvě části, kapitola 3, druhá část, Tady máme speciální zprávy, které byly přijaty v roce 2017. Účetní dvůr přijal 27 speciálních zpráv, zvláštních zpráv. My jsme předložili 238 doporučení, 31 se obecně zaměřovalo na fondy, 25 doporučovalo další rozpracování předpisů v příslušných oblastech a dalších 21 se zaměřilo na vyhodnocení anebo výkonnost. 80 našich doporučení pro rok 2017 bylo plně nebo částečně přijato. Budeme to ještě sledovat. V roce 2020 se k tomu vrátíme. A tím se dostávám k poslední části, třetí kapitoly. Analyzovali jsme 17 ze 27 speciálních zpráv zveřejněných v roce 2017, pardon, 14. Bylo to 135 doporučení, která předložil účetní dvůr v roce 2014 a 100 doporučení se nám podařilo uzavřít, 85 doporučení bylo implementováno plně, 17 ve většině ohledů, 19 bylo provedeno pouze v určitých ohledech a 6 doporučení z roku 2014 implementováno zatím nebylo. To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Thank you very much. I would like to thank the Mnohokrát děkuji. Já chci poděkovat účetnímu dvoru za tyto zajímavé kapitoly, kapitolu 2 a 3. Kapitoly 3 z metodologického hlediska je skutečně zajímavé a důležité, že to dostáváme a samozřejmě finanční řízení podle kapitoly 2 také. A nyní už srdečně zdravím pana komisaře Ettingera. Dostavil se, jak se říká, just in time. Um, sice jste propásl ten úvod účetního dvora, ale nechtěli jsme mrhat časem. Každopádně jste mezi námi, což nás velice těší a děkujeme i za odpovědi na všech 70 otázek. I když mi někdy ta otázka připadala zajímavější než ta odpověď, každopádně teď už máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vážení členové Evropského účetního dvora. Já na úvod bych rád si vyslechl ty velice cenné připomínky představitelů účetního dvora, ale právě jsem byl přítomen na půdě jiného výboru, kde jsme představili návrh rozpočtu na rok 2019 a připravovali vše na trialog. Určitě tady moje představitelka, paní generální ředitelka, později poreferuje o všem, co se zde odehrálo. Byla tady přece přítomna. Každopádně celý postup absolutoria a i slyšení, i přítomnost příslušných útvarů komise, generálního tajemníka, to vše, domnívám se, přispělo smysluplným způsobem k tomu, abychom v posledních několika letech přece jen postupně zlepšili jak hospodaření, tak i rozpočtování a tím i naplnili očekávání parlamentu ohledně budoucích rozpočtů. V těch jednáních o absolutoriích jsme zodpověděli na 500 eh, 69 písemně položených dotazů. Ono se jedná o poslední kolo tohoto parlamentu, proto si dovolím i pár obecných závěrů. Podle mého názoru musíme, můžeme z toho vyvodit poměrně pozitivní zkušenosti. Toto volební období Evropského parlamentu rozhodně přispělo k významnému zlepšení řízení peněžních toků i hospodaření eh, evropských institucí a zejména v posledních letech. A celý trend je takový, že je to stále lepší. Rozhodně nezaznamenáváme žádné významné chyby. Proto byl účetní dvůr 100 dát nám stanovisko bez výhrad. Tedy my rozhodně budeme pokračovat v optimalizaci a zlepšování našich systémů. Obecná chybovost je nižší než kdykoliv předtím. V prvním období eh, tohoto legislativního období to obnášelo 4,7% a nyní je to necelých 50% této částky, totiž 2,4%. Pokoušíme se působit i transparentněji a tím vylepšovat i naše finanční zprávy. Zjednodušování, to je rovněž další priorita, kterou jsme se zabývali a i tam Eh, se máme čím pochlubit. Nedávno se jednalo i o reformu, skutečnou reformu, o kterou bojovala právě tady paní Gresle. Každopádně v dalším eh, víceletém finančním rámci už půjde o konkrétní zjednodušení finančních struktur i eh, zpravodajství a přeorganizovány byly i kapitoly z 58 jsme jich dokázali vytvořit pouhých 37 a ty jsou podle cílu zcela jasně od sebe rozlišitelné. Jde rovněž o jasnější nadefinování a soustředění se na přidanou hodnotu. Přísnější sledování konkrétního cíle a i hmatatelných výsledků, výsledků, které bude schopen registrovat každý evropský občan. Výsledků a cílů, které se odrazí na hospodářské situaci. Výzkum, díky němuž budou přicházet na trh nové výrobky a hospodaření, které povede ke tvorbě nových pracovních míst a které z nás udělá um, konkurenty, které bude brát vážně celý svět. Infrastruktura, včetně i digitální infrastruktury, té rovněž budeme věnovat pozornost. Na tom spolupracujeme díky Horizontu 2020 eh, s evropskou komunitou vědců a výzkumníků. Nechci tvrdit, že je vše dokonalé. Avšak přece jen zde máme konkrétní pozitivní výsledky, které nás motivují k tomu, abychom byli ještě žádostivější do budoucna a tady vám eh, ocituji pár konkrétních příkladů. S čím počítáme? V příštím finančním rámci chceme mít těžiště jménem přidaná hodnota Žádný projekt, žádná iniciativa nemůže mít místo, aniž by nejdříve byla proskoumána a konkrétně popsána přidaná hodnota. A chceme lépe komunikovat i s občany. Náš rozpočet musí být čitelný nikoli pouze pro odborníky v členských státech, pro parlament či radu. Musí to být něco, co bude přístupné a zjevné všem pak se rovněž chceme věnovat otázkou eh, vázaných prostředků. Eh, chceme, aby rozpočet byl cílenější, aby byl založen na konkrétních ukazatelích a v posledních třech eh, letech stávajícího finančního rámce, tedy od roku 2018, už se snažíme vyhýbat určitým chybám a takto to bude pokračovat i do budoucna. Rozhodující vylepšení by mohlo mít místo, aby vše bylo schváleno včas dostatečným předstihem, tak aby jak závazky i platby probíhaly svižně, abychom neměli situaci, kde ještě není proplaceno vše například z roku 2014 či 15. U chybovosti. Tam často dochází k nedorozuměním a veřejnost je nevnímá podle pravdy. Totiž ta chybovost, která se objevuje ve výročních zprávách, to není ta definitivní chybovost. Totiž po ukončení provedení daného programu a i po všech kontrolách, včetně provedení doporučení účetního dvora, pak eh, už po všech korekcích je chybovost eh, pod dvěmi procenty. A to už se podařilo v roce 2017. Tam odhadujeme, že snad bude v konečném propočtu vše i pod jedním procentem. Počítáme s šesti desetiny procentami, eh, procentními body. A doufáme, že vše ještě vylepšíme a i metody propočtu k tomu přispějou. Spravodajství o chybovosti v výročních zprávách komise by měly rovněž být ještě lépe harmonizovány do budoucna. Ještě slovíčko ke konstatování účetního dvora, že jak komise, tak členské státy nevyužívají všechny informace, které mají k dispozici, aby odkrývali chyby a její příčiny. A to už jsme zjistili i my a spolupracujeme s našimi národními protěžky a i s účetním dvorem, abychom optimálním způsobem využívali ty informace a to k tomu, aby k chybám v první řadě vůbec nedocházelo. Decentralizované agentury, k ním se rovněž chci vyjádřit. Ty zrcadlí naše politické priority a vznikly právě abychom byli schopni podpořit evropské politiky. Je to úspěch, ale my komise se nepodílíme přímo na jejich řízení a zprávě. Můžeme jim přispět radou, pomocí, ale nejsme jejich nadřízený orgán. A proto um, v um, například EASu bylo při auditu odkryto 16 eh, chyb a nedostatků a my zároveň uvažujeme, jak můžeme vylepšit mechanismy tak, abychom takovéto množství eh, chyb či nedostatků nemuseli odhalovat až post factum. Pak ještě vztahy s členskými státy. Jak všichni víte, členské státy zde nesou obrovskou spoluodpovědnost. Je to až 80 z pohledu objemu prostředků. Právě členské státy a regiony jsou těmi, které ty projekty provádějí. Jsou to um, členské státy, které vyplácejí příslušné částky, ať už podnikům, výzkumným ústavům či jiným beneficientům. A my se s nimi snažíme spolupracovat, aby pracovali dobře, kvalitně a v souladu s pravidly. Platí to i o spolehlivosti údajů, které komise pravidelně dostává a žádá od členských států. Kvalita údajů má zásadní význam a musí být srovnatelná ve všech členských státech a my musíme s členskými státy spolupracovat právě v tom smyslu, aby data, která dostáváme, byla jak úplná, tak, abychom je dostávali včas. Zatím tomu tak není vždy. Ale i zde si bereme za cíl, že se v této záležitosti zlepšíme a účetní dvůr potvrzuje, že Mm, i on se o to vynasnaží. Nyní, údajný nebo skutečný střed zájmu. Tam vždy tu záležitost sledujeme, zajímáme se o ní a kdykoliv dostaneme stížnost či podnět, snažíme se jednat v zájmu evropského daňového poplatníka. Ono je to v první řadě záležitost členského státu přistoupit k příslušným opatřením, ale jelikož je komise zodpovědná za ochranu finančních zájmů Unie, komise tedy přistupuje k svým opatřením, ať už doplňuje iniciativu členského státu nebo paralelně. Proto bezodkladně po té, co um, byl nějaký podnět registrován, tak my ještě eh, žádáme o dodatečné finanční údaje. Tam ještě nemáme vše k dispozici a komise má v úmyslu zabývat se touto záležitostí prostřednictvím důkladných auditů, tak abychom měli situaci, že jakékoliv platby budou probíhat v souladu s pravidly a zákony, které platí v daném časovém období. Eh, komise příslušnému členskému státu minulý týden poslala dopis podepsaný mnou osobně a tam připomněla tomuto členskému čátu článek 61 týkající se střetu zájmu a vybídla tento členský stát, aby přistoupil k příslušným krokům a opatřením. Tam si vždy vyžádáme i podpůrná sdělení a snažíme se zjistit, oč se opřít, kdykoliv se snažíme zjistit, zda se jedná o skutečný střed zájmu a pak jakýkoliv výstup tohoto šetření přesně ověřujeme. Vaše mnohé otázky a argumenty týkající se eh, tohoto eh, řízení absolutorium jsou pro mě eh, z pohledu mých priorit opravdu relevantní. Přidaná hodnota, flexibilita a to, jak reagujeme na neustále se měnící potřeby. Eh, zjednodušování a přes takovéto zjednodušení dostačující kontrolní opatření. Komise přijde se svými vlastními návrhy doprovodné vůči příštímu víceletému finančnímu rámcu a ty vezmou v potaz právě povahu vašich otázek a i konstatování účetního dvora. Dovolte mi popsat eh, principy, jimiž jsme se řídili při sestavení přísního eh, rozpočtu, toho nadcházejícího. Musí být moderní, opírat se o tři pilíře. Koheze, eh, politika zemědělská a vyvážené vyvážené rozdělování. 30% pro zemědělskou politiku, 30% pro eh, politiku soudržnosti a přes 30% pro všechny ostatní oblasti, to se domnívám je vyvážené. Pak nové regiony, nové členské státy, tam musíme mít více účastníků těch eh, projektů, které se zabývají eh, dokonalostí, těmi projekty typy Excellence v rámci Horizontu Evropa a vaše podněty jsou mi dobrým vodítkem při vyjednávání. Děkuji vám tedy za pozornost. Já, Já vám děkuji, pane komisaři. My bychom na vás měli takovou prozbu. My bychom si přece už mohli ten případ střetu zájmu, o něž se zajímáme a který sledujeme už roku 2014, to už jsme si mohli přečíst o víkendu, mohli bychom se seznámit s dopisem a tak dále. Ono by bylo krásné, kdybychom to dostali včas. V opačném případě musíme spustit příslušný mechanismus a to by mi bylo líto. Naší zpravodajko je paní Ajala a já jí tímto dávám slovo. Si eh, ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci také poděkovat třem členům účetního dvora, panu Lafarovi, eh, který je naším stálým partnerem eh, eh, a mm, dalším kolegům jako pan Koslovský a mm, druhý kolega, kteří mají na starosti ty významné kapitoly, jak jsem řekla, i zde my v tomto funkčním období jsme se snažili změnit některé aspekty metodiky. Opakujeme to každý rok. Opakujeme v podstatě e, stejné věci. E, trochu sice se změnily třeba čísla, ale ně, něco k lepšímu, ale také něco k horšímu. A také chci poděkovat panu Ettingerovi, který odpověděl na všechny naše otázky. A určitě ty vaše odpovědi byly zajímavé. A jak jsem řekla, eh, budeme potřebovat další informace. Za prvé chci sdělit, že pokud jde o výroční zprávu účetního dvora, zde je něco, co mm, jak si z toho vyplývá mm, velice evidentní a při každém vyjednávání tak vždycky se musí vysvětlovat pak občanům, mm, eh, jak je to s těmi rally. Eh, to znamená, co se bude převádět do příštího roku a eh, zde Potom nás čeká nový víceletý finanční rámec, který má růst a jak právě jsme slyšeli v roce za rok 2017, zde, jak bylo řečeno, to dospělo k eh, historickému číslu a to ohrožuje, ohrožuje mm, správné řízení a v podstatě to i ohrožuje příští finanční rámec. je to 295 miliard, to je více než polovina evropského rozpočtu na strukturální fondy a na investice a na období 14 až 20 a to v podstatě zůstane jen tak vyset ve vzduchu na ty platby, které nastanou až na konci finančního rámce a v podstatě eh, to bude okamžik, když budeme muset eh, začít pracovat s novým finančním rámcem a tedy s novými pravidly. A já se ptám, jak komise teď eh, eh, ona se, vím, že se snaží teď, že připravuje nové nařízení a není to snadné. A jak je vztah mezi tímto historicky vysokým číslem závazků, které je třeba předat, pře, převést po roce 2020 a, a v podstatě e, to bude ale nový finanční rámec s novými pravidly, jak jste i správně řekli. Ta mm, pravidla se významně změní. Já se ptám, jak tedy komise potom konkrétně bude řešit tuto situaci. Tedy jak jednotlivá e, e, DG a také i jak to budete řešit ve vztahu k členským státům. Doposud důvod, proč se eh, tedy to pořád nabaluje a zvyšuje ta částka, tak to jsou ty důvody velice různé. A já se proto ptám, jak budete řešit tu kolizi, protože na jedné straně je těžké vysvětlovat občanům, proč hm, eh, jste, když bylo tolik naléhavých potřeb, tak jasných potřeb, a mm, které nebyly splněny a na druhé straně tady je tolik peněz, které nebyly vyčerpány. Takže to je podle mě důležitá otázka, kterou musíme si zodpovědět a je třeba, aby nám byla vysvětlena. Mm, mm, protože zároveň půjde o dva rozpočty, o dva, dva soubory pravidel, tedy dva víceleté rámce a zde je velké riziko, že se kvůli tomu ještě zvýší chybovost. A za druhé, Pan Selmayer nám právě poslal pan Selmayer nám poslal tu metodiku na rok 2018. A, a hovoří tedy o míře chybovosti na rok 2018 a stejně jak nám to i slíbil při slyšení, on eh, říká, že alespoň ten z toho dotazníku to vyplývá, že vůbec se nebere do úvahy, eh, co připravuje generální sekretariát, to neberete do úvahy. Takže to je žádost jak účetního dvora i našeho výboru, tedy zharmonizovat ty formáty, používat best practices, protože teď to vypadá, že každá DG, každé oddělení si prostě podle svých specifických rysů si používá různé formáty. A ani náš výbor, ani účetní dvůr pak potom nejsou schopny zharmonizovat, dát dohromady ta data, by byla porovnatelná, aby to bylo k něčemu užitečné, aby mm, to bylo eh, srovnatelné. Takže můžete nám to schrnout, to znamená, jak je to, jak to jmenuje, jak to nazývá pan Selmayer, tato tabulka chart of the Progress Committee, takže on nám říká tam v tom, že to má být snad radikální změna. A takže to bychom chtěli, aby nám bylo vysvětleno. Nyní pokud jde o ty různé kapitoly, zjistili jsme, že ehm, to, co je rozpočet, ehm, rozpočet, který má se opírat o výsledky, tedy o výkonnost, to je nová kultura, se kterou se snaží se vypořádat všechny instituce, určitě i rada. Takže nicméně tady vidíme, že teď, když je to doba, kdy nám má jít o výsledky, tak ty důsledky pro nás jsou odlišné, protože nemáme harmonizované ukazatele, ty nejjednodušší ukazatele, abychom mohli vůbec měřit ty výsledky, tedy tu výkonnost. A to nám chybí, to nemáme. My <clears throat> měli jsme Evropu 2020, kde se mluvilo o novém strategickém návrhu komise i po roce 2021. A zde Evropa 2020 a Evropa, tedy, nebo ten, to, co bude po roce 2021, tak to by mělo pracovat se stejnou metodikou. Já bych ráda, aby komise nám řekla, jak tedy identifikovat ty ukazatele, abychom mohli podle nich měřit výsledky. Potom, takže tady ta praxe zavedená je jiná, pokud je o SZP. Tady vidíme, situace je taková, že my mm, po té, co se identifikovali, zjistili ty nedostatky, velké nedostatky, pokud je o greening, pokud je o rozvoj venkova například, tak vidíme, že teď ten návrh od komise přišel příliš pozdě a <clears throat> těžké je teď podle toho dělat nějakou reformu. A opět zde významná část této politiky měla být reformovaná, především tam, kde byly ty nedostatky a opět, ale zde, jak bylo řečeno, opět se 30% v podstatě ta situace se nebude měnit, to bude jako před reformou. Dále téma soudržnosti. Vidíme, že absorpce fondů byla velice pomalá z různých důvodů a je třeba, aby vaši pracovníci, stejně jako chceme, aby účetní dvůr nám pomohli zjistit, identifikovat podle konkrétního seznamu, třeba po zemích, a tady, abychom zjistili nedostatky, které, které generuje náš systém. A proto proč mají tedy země problém s rozpočtem, se technickou pomocí, se spolufinancováním? Proč mají problémy eh, s, eh, s administrativou, se skluzy? Takže seznám důvodů, skutečných důvodů, abychom mohli hm, postupovat tedy konsensuálně pak a hlavně radikálně. Horizont Evropa. Vy jste řekl, tady máme velký problém a kromě toho zde doposud eh, tady byla chyba v tom sdíleném řízení. V roce 2017 tady jsme začali být na poplach a řekli jsme, že přímé řízení je řízení, kde roste velice míra chybovosti, třeba horizont, programu Horizont roku 2017. Tam jsme zjistili, že tady skutečně to bylo alarmující. Dále zjednodušení, zjednodušování. Zde komise eh, chtěla zjednodušovat a já se ptám, do jaké míry to zjednodušení nám ne, nedělá další problémy navíc, třeba zjednodušení 99 eh, milio, miliard se přidá, se rozdá nějakým subjektům, aniž by se kladly otázky k čemu a podobně. Takže já si myslím, že to je trochu na hraně přijatelného takto se chovat. Proto je třeba to zrevizovat, třeba Horizont Evropa. Proč? Eh, není schopen tedy plnit ty požadavky řízení a tady my jsme vedli takovou polemiku s panem komisařem Moedasem, Eh, šlo o mm, Horizont Evropa a kdy jsme řekli, že je třeba nastolit lepší teritoriální geografickou rovnováhu. Eh, tady nemůžeme brát do úvahy jenom tu eh, excelentnost, ale je třeba zahrnout do toho všechny části Evropy. A potom migrace. Migrace. Tam jsme zjistili, že míra chybovosti není takový problém, ale problém je vůbec aplikace legislativy a schopnost komise realizovat řešení, která mm, předložila rada nebo regiony, kraje a podobně. My nesouhlasíme mm, s tím, že mm, s tím, jak se použili peníze a audit nefungoval dobře, takže třeba jít k jádru věci tady. Zde pořád ještě kolem Středozemního moře víme, že tam probíhají stále ty incidenty a je třeba, abychom na to reagovali řádně z evropských institucí. Zatím ty dohody, které se uzavřely, tak se neimplementují eh, vyváženým způsobem, proto aby migrace třeba eh, sice se nezavřela v jedné lokalitě, ale potom se to neotevřelo naplno v jiné. A nakonec finanční rám, finanční nástroje. Eh, zde má, došlo k velké diversifikaci Již teď si myslíme, že v některých případech eh, zde teď se provádí rektifikace, pokud jde o implementaci, ale to mm, není podle požadavků, to není adaptované požadavkům. Zde šest největších zemí, například eh, ty enormním způsobem jsou příjemci, to si neskrýveme. Příjemce, jsou to největší příjemci Junckerova fondu, tedy fondu na investice na oživení evropské ekonomiky přece, takže to je, má být celá evropská ekonomika i na jihu a na východě a podobně. Zde ale platí, že ne všichni z toho mohli profitovat stejným způsobem. A, eh, a mm, většinou ty projekty tedy jsou samozřejmě, to víme, na velké projekty a ne na ty mikroprojekty. Hmm. A proto si myslíme, že tady jsou některé zásadní věci, o kterých je třeba vést dialog, abychom měli jistotu, že jak absolutorium za tento rok, tak i na, eh, potom i ta vysvětlení, která budeme muset potom dávat našim občanům na, eh, na jaře tedy, to budeme bilancovat všichni, tak proto potřebujeme ze strany eh, komise konkrétní vysvětlení. Děkuji. Lassen Sie mich auf die wesentlichen. Děkuji, pan komisař. Ano. Dovolím si reagovat na to zásadní, na ty hlavní body, jež zde předestřela paní zpravodajka. Nejdříve ty neuhrazené závazky, tedy real. My se domníváme, že nakonec opravdu všechny závazky nakonec jsou, přijdou na řadu. I když je to tak, že skutečně to není v každém tom účetním roce stejnou rychlostí. E, jaké jsou toho příčiny? Ono v roce 2013 byl schválen příslušný finanční rámec, včetně všech prováděcích předpisů a až posléze mohla komise se pustit do těch smluv o partnerství s členskými ptáty. Tedy my už jsme měli nový rámcový rozpočet, ale neměli jsme ještě dohody s příslušnými členskými státy, s příslušnými profily, prioritami i regionálními prioritami, což znamenalo, že ty smlouvy o partnerství byly k dispozici až v roce 2015. A pak příslušné úřady. Eh, to členské státy částečně řešily až v roce 2016. A proto z pohledu politiky soudržnosti byly roky 2014-2015 z pohledu členských států opravdu ztracené což v praxi znamená, že by bylo třeba schválit ten příslušný finanční rámec v roce 2019 a nelze, pokud se tak nestane, čekat, že od 1. ledna roku 2020 vše poběží jak namazané, vše bude už na svém místě a členské státy budou mohly ty programy provádět. Rada se bude zabývat příštím finančním rámcem až příští týden a v návrhu závěru stále ještě se počítá s tím, že se e, finanční rámec schválí na podzim příštího roku. A pak e, máme e, předsedu Tuska na konci listopadu, předsedu Junkra na konci října, to nám už může působit starost. A já Nyní bych rád věděl, zda parlament od nynějška do eh, Velikonoc je 100 a je i připraven všemi svými silami a včetně těch závěrů ve Štrasburku, který jste schválili v nedávno ve Štrasburku, opravdu připraven a na startovní pozici, tak abychom měli vše k dispozici, aby se schválilo co nejvíce ještě v tomto volebním období. Totiž po volbách já to nevidím růžově. Pokud máme k dispozici období od června až do konce října, tak samozřejmě parlament má jiné úkoly, jiné priority. Volbu nové komise, stanovování priorit, ustanovování výboru a tak dále. Tedy mm, pléduji za to, aby se nyní vše dostalo do té finální fáze. A pak ještě otázka na předkládání účtu. Zdá se, že si kde jaký ten úřad představuje, že má čas na to vše předložit. Já navrhuji, abychom se vrátili k principu 2 plus 1 a rovněž k důslednějšímu proškolování příslušných účetních v členských státech, abychom vše dostávali na té žádoucí vysoké úrovni. Tázala jste se na tu otázku Corporate Management Board. Ono je tomu tak. Náš interní audit má celou řadu návrhů a přišel s těmito návrhy, jak v komisi, tak i v příslušných útvarech a i účetní dvůr nám v tom pomohl. A v kolegiu v listopadě jsme schválili takzvaný governance, governance package a tam figurují i ty corporate management boards a její horizontální úlohy jsou tam nadefinovány nově. A náš výbor Audit Progress Committee má novou definici a tedy i nové, novou způsobilost, nově, nové úkoly. Eh, Týká se to rovněž vnitřní bezpečnosti a metodiky, kdo určuje co, jakým způsobem se objednává hardware, jak probíhá údržba, kdo zavádí normy. To vše podléhá modernizaci a snažíme se vše dělat lépe paní předsedkyně. Naše právní služby vyhodnotily stav v tom daném členském státě a vše bylo zaznamenáno, včetně výměny eh, dopisů s příslušnými eh, vládními úřady a já jsem ochoten vám tuto politickou výměnu názoru v nejbližších dnech dát k dispozici a to písemně. To si myslím pokrývá všechny vaše důležité otázky. Ano, samozřejmě, že nás zajímá i posudek eh, účetního dvora, protože otázka, co se bude dít z pohledu článku 61, se netýká pouze tohoto členského státu, ale i mnohých jiných. Jak by to mělo modelově vypadat, takže vám děkuji za tuto ochotu. Já jsem sama stínová zpravodajka, proto si dovolím pokračovat a v první řadě poděkovat eh, účetnímu dvoru, protože zde účetní dvůr předložil důležitou záležitost, totiž otázku strategií a politických cílů, které by měly vždy být v pozadí jakýchkoliv finančních prostředků, které na něco, um, něčemu věnujeme. Jednak agenda Evropské rady, víceletý finanční rámec, Evropa 2020 a Horizon 2020, to jsou čtyři strategie, které se úplně, se úplně nepřekrývají. Nyní otázka, když hovoříme o Lisabonské strategii, tu jsme s velkou pompou schválili a pak už se o ní nikdo nestará. My jsme se tehdy snažili pozvat zainteresované na několik takových konferencí, abychom si zkusili ty strategie sladit. A moje otázka, pane komisaři, zní, jak poradíte svým následovníkům, by měla nová komise pokračovat z pohledu strategií a jejich propojení, které naléhavě potřebujeme. A nyní otázka na účetní dvůr. Jaká ponaučení z toho plynou pro vás a jak vy si myslíte, že by komise měla reagovat? Já jsem si to přečetla, ale musím říct, že ideálně spokojená nejsem. Další otázka na účetní dvůr. Otázka 44, na kterou odpověděl pan komisař Oettinger. Jak na to nahlížíte, na tu odpověď? Tam jde o finanční nástroje a tam se hovoří o deseti procentech těch prostředků, které se dostanou ke konečnému uživateli. Komise ale do toho započítává i platby na e, vedoucí orgány a pak to spočítá na 32% a mě by zajímal postoj účetního dvora k této odpovědi komise. A pak ještě otázka na, na pana komisaře. Účetní dvůr tady říká zajímavou věc, totiž, e, že e, vliv či úloha managementu z pohledu komise, že jsou tam nějaké um, výkonnostní indikátory či um, plány, či jak si představujeme tu výkonnost a pak otázka toho, kdo zkontroluje, zda k tomu došlo, či ne. A pak ten vývojový cyklus, to je otázka jak na účetní dvůr, tak na komisi. My musíme vždy posílit zpravodaje v našem výboru k určitým záležitostem. Někdy chodíme jako eh, kolem horké kaše kolem určitých záležitostí. To musí skončit. Například máme propojení politika s podniky a on si pak zdvojuje platby vlastním podnikům. Ono by bylo krásné, kdyby si toho účetní dvůr všiml a ještě krásnější by bylo, kdyby nám komise k tomu něco řekla. Co můžeme dělat my, abychom mohli sledovat celý průběh tohoto cyklu případného zvyhodňování jednoho beneficienta vůči jinému. Ono totiž jedna věc je pozorovat, co se děje v praxi a druhá věc je udělat si toho spojitý obrázek, který bude mít výpovědní hodnotu z pohledu hospodaření um, evropskými prostředky. Paní Dlabajová má slovo. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, kolegové, nejprve chci poděkovat panu komisaři, stejně jako ostatní kolegové za všechny odpovědi a za veškerou práci, kterou komise odvedla teď v pondělí, když opakujeme celý cyklus absolutoria, protože jde o poslední slyšení s komisařem ve vztahu k absolutoriu za rok 2017. A vy víte, že já se vždycky zaměřuji na výkonnost, budu stručná. Především souhlasím s komisí v tom, že řízení výkonnosti je důležitá věc, systematická věc, aby se vylepšily výsledky veškerých operací. A mám proto otázku, která souvisí s odpovědí 327 k výroční zprávě účetního dvora, jde o věcné důkazy. Jak tedy komise hodnotí výkonnost a udržitelnost výdajů EU v dlouhodobých projektech nebo v projektech, které mají další období udržitelnosti? Jaké věcné podklady se k tomu využívají? A druhá otázka se týká modernizace finančních pravidel. O tom už jsme dnes také mluvili. Jde o provádění rozpočtu vedlo to k tomu, že máme jednotná vodítka, jednotná pravidla a také omezení finančních pravidel a zjednodušování finanční zprávy. Ale pane komisaři, můžete tomu něco říct? Máte nějakou prognózu zprávy od členských států, jak to zjednodušení ovlivnilo absorpci v členských státech? Co dělá komise, když snaha komise o zjednodušení naráží na ten takzvaný gold plating v členských státech a k tomu dochází dost často. A v neposlední řadě v odpovědi jste zmínil, že komise také navrhuje, že se posílí zaměření na výkonnost ve všech programech, mimo jiné, že se stanoví jasné cíle a zaměříme se na malý počet vysoce kvalitních ukazatelů výkonnosti. Na to se ptala i paní předsedkyně. A já se ptám, jaké omezení těchto ukazatelů výkonnosti od komise můžeme očekávat a kdo to bude mít pod kontrolou. A samozřejmě může se k tomu vyjádřit účetní vůr. Ráda se vyslechnu vaše poznámky a chci využít této příležitosti a poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za to, že odvádí stále lepší práci, pokud je o absolutoria, zvlášť u té nové kapitoly 3. Pane komisaři, protože toto je poslední absolutorium za toto funkční období, vaše i naše, myslím, že je důležité, udat směr pro příští parlament a příští Evropskou komisi. Budu velice ráda, když nám řeknete, jak vidíte výkonnost budoucna. Děkuji za spolupráci. Já, danke schön. Uh, Já rovněž děkuji. A chci tady ještě jenom říct, že eh, po ehm, této schůzi máme tady ještě vánoční koktejl a při nejmenším, abychom si připili ke konci roku, pak je tady kolega Štásic vraag me af waarom u dat aan... Děkuji, paní předsedkyně. Je zajímavé, že to zmiňujete zrovna, když si beru slovo, nicméně samozřejmě si každý dá, rád dáme skleničku. A pane komisaři, myslím, že i vás tam rádi uvidíme. Navázala bych na to, co právě říkala paní Gresle jako stínová zpravodajka za ELS. Tento víkend v evropských novinách, jako je The Guardian a Le Monde, se odkazovalo na dokument právní služby komise, kde komise odpovídala na otázky generálního ředitele z generálního ředitelství Regio. A týkalo se to pana Babiše, českého premiéra, protože probíhá vyšetřování v návaznosti na stížnost Transparency International ve vztahu k České republice. A já ten dokument mám a vidím, že v tomto dokumentu se projevují velké problémy. A pan Babiš má takovou pozici, že by se to rozhodně dalo považovat za střed zájmu. Já tu věc pozorně sleduji a vidím, že reagovala vláda této země a uvedla, že pan Babiš dodržuje veškeré evropské předpisy. Ať jde o nová finanční nařízení nebo stará finanční nařízení. Žádný střed zájmu tu není a navíc dnes říkají, že finanční nařízení se nevztahují na premiéra a ministry. protože oni nemají žádné pravomoci ve vztahu k provádění evropského rozpočtu. Český minister financí dnes prohlásil, že nehrozí, že se budou peníze vracet. A minister spravedlnosti uvedl, že pan Babiš přesunul své podniky do trastu, takže ne, není žádný střed zájmu a tak dále, a tak dále. Pane komisaři, To nemůžeme brát na lehkou váhu. Měli jsme řádu schůzek s vámi, s panem komisařem Hoganem a s dalšími. Ty schůzky byly dobré, zejména s panem Kokmanem, generálním ředitelem pro rozpočet a také se zástupci generálního ředitelství Regio, Empl a Agri. A víme, že tu situaci sledujete. Ale já myslím, že komise tady musí vyslat jasný signál. Pokud bude česká vláda předstírat, že se vlastně nic neděje, co tady evropská legislativa? Já vím, že platí předpisy, podle kterých mohou nebo musí věci řešit nejdřív členské státy a pak teprve může zasáhnout komise, ale pokud akceptujeme takovou situaci, že to bude vlastně jakási virtuální realita, jde o miliony eur, které se umístí do trustu. To udělal pan Babiš, ani nemluví o jiných ministrech. Pane komisaři Ettingere, já myslím, že musíte zasáhnout jako člověk, který má na starosti podvody. Něco byste měl udělat. Měl byste mít situaci pod kontrolou, měl byste nám říct, co přesně uděláte a nejenom takové věci, které říkáte teď. Takové věci dodržování předpisů nemá řešit česká vláda, jde o evropské fondy. Nová finanční nařízení ze srpna, všechna ta ustanovení, která jsou ve všech předpisech, pokud jde o předávání fondů, sdílenou zprávu a tak dále. Všechny tyto věci musíme řádně sledovat. A já bych tedy rád, kdybyste nám jednoznačně odpověděl, co máte v úmyslu udělat, pane komisaři jaká opatření přijme komise, aby se zajistilo, že česká vláda nebude moc předstírat, že je všechno v pořádku a že to s námi nesouvisí. Já si myslím, že to prostě není přijatelné. Myslím, že mluvíme o velice důležité věci. Právní služba komise to uvedla naprosto jasně. Já jsem málo kdy viděl tak jednoznačný dokument a myslím si, že je opravdu vhodné zasáhnout a doufám, že k tomu něco uslyším. a mohu tady podpořit kolegy. Děkujeme za velice dobré písemné odpovědi, které jsme od vás dostali. Jsme vám velmi vděční a jsme si vědomi toho, že vás to asi stálo hodně práce. A zmiňujete i pozitivní věci. My víme, eh, že to je výsledek opravdu plné práce. A nesmíme zapomenout na to, že v Česku se zaplatilo 85% jako um, v rámci spolufinancování. Pak ještě kolega Sala Franka se přihlásil. Eh, děkuji, děkuji, pane komisaři. Děkuji, že jste přišel a děkuji za to, že eh, chodíte na náš výbor a i děkuji za vyčerpávající odpovědi na náš dotazník. Já budu muset za chvíli odejít na hlasování v jiném výboru, eh, proto také jsem přišel pozdě, ale já jsem si přečetl vaše odpovědi na otázku, která se týká RALů a zde chci podpořit eh, eh, kolegyni Janu, která říká, že to v nás buzuje velké obavy, protože to je 270 eh, miliard. A my několikrát jsme se i k tomu vyjádřili, pane komisaři, je to otázka vlastních zdrojů. A mm, takže těch více než 200 tedy miliard, které bude eh, chybět a eh, takže tento rok, v roce 2018, tedy jsme udělali pokrok, eh, tento rok tedy, ale těch 90% a těch 10% to je těch 230, které chybí, a takže kvůli, kvůli Spojenému království. A takže Eh, bylo řečeno, že pokud tedy eh, Spojené království nebude reagovat, jak, jak je třeba, tak se obrátíme na soudní, na soudní dvůr. A já se ptám, eh, jak jste to řešili, jestli už skutečně se o tom vyjednávali. A je to předmět té dohody se Spojeným královstvím, tedy tato významná částka finanční je zahrnuta do konkrétní částky podle dohody. Pane komisaři, dále, co mě tedy upřímně zneklidnilo je vaše odpověď na otázku 58 ohledně korupce. No vy tady říkáte, jak nám bylo vysvětleno minulý rok, komise pouze má k dispozici určité informace a údaje, které mohou eh, omezit jenom ten odhad, pokud jde o výši podvodu, respektive korupce. A v podstatě já si myslím, že toto bychom měli zlepšit. A poslední otázka, pane komisaři. Právě jsme dostali odpověď ohledně úrovně maximálních penzí, průměrných, a také se ptám na to minimální, protože na to jsme nedostali odpověď. Pane komisaři, mohl byste nám také říct nějaký odhad takže jak je to s minimální. A jinak musím se jako kolegové říct, že jsme spokojeni se spoluprací, kterou máme s vašimi spolupracovníky v této, především v této druhé části funkčního období. Děkuji. Ja, danke schön, Herr Kommissar. Ano, děkuji, pane komisaři, máte slovo. Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, vážení poslanci, rád se pustím do těch záležitostí a začnu Spojeným královstvím. Tam jde o ta cla, která ještě nebyla vybrána. Tam jednáme důsledně, máme stanovisko, které jsme si vyžádali ze 24. září. To už máme a nyní máme určitý harmonogram. Když nedojde k eh, nějaké shodě, tak eh, se bezodkladně přistoupí k soudní cestě. To už máme v úmyslu, máme už vše připraveno a mám i podporu kolegů z komise. Podívejme se na to obecně. Ehm, Mlíny, Evropského soudního dvora melou pomalu. Podívejme se na to, jak to vypadá s Itálií. Máme určitý podklad, kde hovoříme ať už o smlouvách nebo o sekundárním právu. Ale musíme dodržet všechny kroky. A já mohu využít soudní cesty až poté, co dostanu reasoned opinion, a Olaf eh, jakoby rovněž je pro a soudní cesta je to poslední stádium. Já jsem rovněž povahou netrpělivý, ale někdy právě ta trpělivost eh, nás posune dál. Přece jen musíme ctít eh, právní stát, daňová pravidla a přece jen se nakonec ukazuje eh, dříve nebo později, že je jim učiněno zadost a já rozhodně vím, že právní cesta eh, existuje a počítám s ní. Pak RAL. Tam je zcela jasné, jaké byly důvody. Nebylo nic schváleno až do roku 2010. Pak se protahovalo podepisování těch smluv o partnerství. Pak jednali liknavně příslušné úřady a orgány. A pak eh, jsme měli prognostikovány vyšší částky, než byly členské státy schopny vstřebat. A proto musím zde zdůraznit, že my jsme odkázáni na údaje ze strany členských států a proto právě ministerstva či i primátoři, starostové, ti tam hrajou první housle a já to musím neustále připomínat. My je můžeme vybízet eh, k tomu, aby zrychlili, aby byli přesnější, ale jinak s tím nemůžeme moc dělat podívejte se i na svůj vlastní volební okrsek. I tam je možné zlepšit jak postup, tak i vstřebávání. Já se tím zabývám rovněž. I já se někdy mm, koukám na to, jak to vypadá u mě doma a vybízím všechny k větší disciplíně pokud nemáme ty základy, a ty základy to jsou členské státy, regiony, jejich úřady, jejich zodpovědní pracovníci a představitelé, pokud toto nefunguje, tak pak nebude fungovat ani ta nástavba. Například celní záležitost, to je hlavně pravomoc příslušných představitelů členských států, jejich příslušných ministerstev, jejich celních úřadů pak jste se ptali na ten gold plating. To je ožehavé téma. Často nám určité reakce členských států nepřipadají přiměřené a komise se snaží stále častěji sáhnout k nařízení, protože to nařízení pak platí všude stejně a ten text ta formulace je tam zcela jednoznačná. U směrnic přece jen ten výklad se může lišit. Například eh, v energetice i členské státy upřednostňují ehm, měrnice, kde si to můžou vyložit, jak chtějí, provádět, jak chtějí a mají na to více času. My bychom dali přednost eh, směrnicím, tedy my bychom dali přednost nařízením, což by například tento problém řešilo. Já využiji této příležitosti a i tam, v tom daném členském státě, by se dalo eh, záležitost zpracovat rychleji. Pak máme nový právní základ od srpna letošního roku. To už se posuzuje střed zájmu přísněji. A je jasné, že evropské zákony platí pro všechny členské státy a každý beneficient, každý občan, mm, řadový či významný, bude měřen stejným metrem. A my upozorňujeme příslušný členský stát, upozornili jsme jej na právní rámec a i kroky, které považujeme za nutné a nyní situaci sledujeme. Můj kontakt s členským státem nevede přes noviny. Já se písemně obracím na příslušný vládní orgán, na příslušné orgány a vyčkám odpovědi toho členského státu a pak budu moci tuto formální odpověď kriticky zhodnotit. Milý kolego, mm, prosím o strpení. Rozhodně sine ira ex studio vše povedeme bez zaujatosti, bez předpojatosti, ale musíme ctít i princip in dubio pro reo. Ptejte se mě třeba každodenně co se v té věci událo nového. A já vám slibuji, že udělám vše proto, aby ne- neexistoval v našich řadách žádný členský stát, kde by existovaly podmínky, protože by mohly být běžně porušovány principy hospodaření a rozpočtová pravidla. Nyní, když hovoříme o kvalitě a objektivitě komise a odvoláváme se na ně, tak proto musí být i pádné důvody. Já rozhodně to neignoruji, o tom vás ujišťuji. Já této záležitosti přisuzuji ten význam, který skutečně má, ale musím se držet postupů, které existují. Rád zodpovím na veškeré otázky, které mi chcete případně průběžně zasílat, ale prosím všechny o strpení, prosím všechny o to, aby přece jen eh, mi věřili. Nyní čtyři základní principy, které mi ležely na srdci, když jste se tedy ptali na ta doporučení, která dám mému následníkovi. Za prvé, hospodářsky silná, konkurenceschopná Evropa. Když je někdo nebo něk, co silné, tak to zároveň musí znamenat, že je vzájemně solidární. Za druhé udržitelnost, za třetí vnitřní a vnější bezpečnost. To jsou vše ty červené nitě a tyto motivy jsou součástí všech programů, jak finančních, tak i nefinančních. Hospodářská síla, solidní hospodářská pozice ve světě, konkurenceschopnost, eh, Evropa, která je bezpečná, která chrání své občany, která je udržitelná. Děkuji za pozvánku na drink, ale já rovněž eh, Mám setkání se zaměstnanci, kteří už u nás pracují 20 let. Chci jim pogratulovat, proto se tam musím odebrat na tuto akci. Přesto však si velice vážím vašeho pozvání rozhodně já pokud si můžu dát skleničku, tak této příležitosti vždy využiji, tedy neberte mi to za zlé. Paní předsedkyně, mám otázku. Když se tam hovoří o pětině těch eh, nedodržených doporučení a tam to bylo bez následku. Já mám otázku, co dělá komise proto, aby ten konečný beneficient eh, u nás eh, přece jen o nic nepřišel. Já tady nechci chodit kolem horké kaše. Otázka česká už je zde na programu od roku 2014. Jak dlouho ještě máme být trpěliví, když tady už celá dlouhá léta se omílá ten program, problém a komise neustále tvrdí, my s tím nemůžeme nic dělat, ale teď tady máme článek 16 a nyní komise už je nucena konat ale když vidíme o, eh, sadujeme kauzu toho, kdy ty prostředky snad nejsou přidělovány správně a máme být trpělivý, nic se neděje, tak to přece jen je pro mě velká otázka. A pak ještě chci dát jednou eh, slovo kolegovi Bartovi, paní Ajale a tak dále. Nejám geduld ik, ik best wel Ano, pane komisaři, vy jste říkal, že má být trpělivý. Já se snažím. Ale chci se vrátit k tomu, co říkala paní Gresle. Pokud je o politický tlak. Já si vzpomínám na schůzku 20. listopadu s panem Kobanem. On nám vysvětlil, jaká byla situace, než vstoupila v platnost nová finanční nařízení. Členské státy měly sestavovat akční plány, aby k tomu přistupovali správně, aby potom podle nových finančních nařízení bylo možné zabránit střetu zájmu. A také jsme slyšeli, že podle dřívějších nařízení se o tom vůbec nemluvilo, nicméně v legislativě, která se týká zprávy dotací z evropského rozpočtu, byly určité prvky, které měly zabránit střetu zájmu. Měly být akční plány, nevím, jestli je to ten správný výraz, plány nebo akční plány, nebo jak se tomu říkalo, to se řešilo, diskutovalo se o tom se všemi jednotlivými členskými státy, aby se zabránilo střetu zájmu. A já bych byl rád, kdybyste nám řekl, jestli se můžeme podívat na ty jednotlivé akční plány za jednotlivý stát, za jednotlivé státy, jestli jsou veřejné. Ale vzhledem k současné situaci by asi bylo velice zajímavé vidět, jestli je nějaký akční plán na zabránění střetu zájmů v České republice. Pokud bychom to rychle dostali, tak bychom mohli zjistit, jestli Česká republika udělala, co má. No, no, děkuji. Já eh, bych chtěla zmínit jenom pár důležitých věcí. Za prvé, eh, Mm, je pravda, že během celého absolutoriu jsme hovořili o otázce, respektive odpovědě 51, tedy ochrana e, rozpočtu a tento projekt, e, stejně jako další, e, zde nebudu hovořit o všem mm, vyčerpávajícím způsobem, tak v podstatě to bylo staženo. Takže to bude, na, to půjde na vrub daného státu a jenom část, ta kriminální část, takže půjde na eh, doporučení OLAFu. Takže tady jde o to, aby do budoucna došlo pokroku, aby v těchto kauzách, ať je to eh, Česká republika nebo Španělsko. Otázku na pana komisaře. Vy jste řekl, že v případě příjmu eh, tedy ty, hm, tedy ty miliardy na DPH, Eh, tedy eh, obchod, eh, textilní obchod mezi Čínou a Spojeným královstvím, že jste trpěliví a budete trpěliví. Já se ptám, proč jste čekali sedm let, než jste zahájili řízení pro plnění ne, ne, smluvní povinnosti, protože tady jsme přišli o hodně. Já i působím v dopravě, takže vím, jak to je. Bylo by to dobré Řekněte nám, proč jsme museli čekat le- sedm let, než jsme zahájili toto řízení. A k Olafu teď ještě v odpovědi na otázku 6 vy mm, hovoříte o určitém procentu vyšetřování, která byla uzavřena v roce 2017 s doporučeními. Takže mm, my, se, my jsme na začátku se ptali na to též. A takže e, to by se mělo dělat pravidelně. A nakonec v případě whistleblowerů a OLAFu a whistlebloweři uvnitř komise, tedy tam, kdy máte tedy tisíce zam, eh, zaměstnanců a pouze jeden whistleblower, no, no to nás trochu překvapuje, jenom jeden. To znamená, že asi se tam něco děje, všechno projde, nebo všichni to dělají svoji práci úžasně, že tam žádný problém není. A máte tedy nějaký dobře zorganizovaný systém, aby zde bylo možné poukazovat na nějaké nepravosti? Děkuji kolegy Salafranka, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři. Já nevím, stáli eh, jsem byl roztržitý, nebo jsem přeslechl tu odpověď na 36, mm, pardon, 37, tedy eh, takže 24. Eh, září, 24. září, to byl ten termín, který byl dán a tady vy jste hovořil, že má být, být trpělivý, no já se ptám, eh, kdy má Spojené království odpovědět? Já vím, že tam byla přece lhůta, eh, to je přece zákonná lhůta a to se musí respektovat. Tady, tady nejde o nějakou trpělivost a podobně, takže bych rád toto dostal písemně. A druhá otázka, chci, abyste mi písemně odpověděl, jaká je úroveň minimálních pensí, kterou dostávají Eh, úředníci eh, mm, institucí, to je otázka 12, vy tam jste odpověděl na to maximální, střední, já se ptám na to minimální, eh, takže, mm, protože vím, že to snad je stanoveno nějakým procentem podle statutu, takže bych rád dostal tu, tuto odpověď písemně, děkuji. Herr Pěře. Pane komisaři? Minimální penze obnáší přibližně 23 eur. To je sazba, kterou úředník dostane, pokud byl u Evropské komise pouze na eh, krátké období. Nám to nepřipadalo až tak zásadní, co by skutečnost, to mi věřte. 23 eur. Druhá věc, Spojené království. My jsme jim to odeslali 26. září, tu záležitost. Ale vy jste eh, zákonodárce. Tedy byste měli vědět, že jim lhůta uběhla v pátek. A my nyní přikročíme k dalšímu kroku na základě zákonu a principů, které nám stanovila vaše sněmovna. Britské úřady. My jsme od nich se dozvěděli dvě záležitosti na základě dvou diskusí. Za prvé, řízení celních záležitostí ve Spojeném království a právní pohled. Totiž, že by se měla zvýšit tla tak, aby odpovídala tomuto právnímu základu do budoucna. A další záležitost cel, která nedosáhla příslušné úrovně zpětně a tam je situace, která snad povede ke kauze úsedního dvora. U každého eura i když to spočítáme s úroky, tak tam bychom měli dostat každé euro zpátky, a to včetně úroků z nezaplacení. A pak ten jmenovaný členský stát, tam je pár různých záležitostí. Jednou se zabývá OLAF a tam už před několika měsíci vznikla zpráva OLAFu, která byla předána příslušným pražským úřadům. Zatím to právě je na tam té instanci a tam budeme odkázáni na to, co nám sdělí OLAF o případné reakci či odpovědi. Pak je otázka právních služeb a jejich posudku, který minulý týden odeslali do Prahy. My jsme četli v novinách eh, určité záležitosti, ale sami ještě odpověď, formální odpověď je nemáme v rukou a proto nemůžeme reagovat. A to, že tam byl jiný právní vztah, eh, stav a jiná právní situace před srpnem a jiná nyní, to je fakt a to je záležitost, kterou nyní máme, co by konkrétní v rukou a my proto jsme se obrátili na všechny členské státy s otázkou, jak také zavádějí opatření, aby mohla předcházet a posílit prevenci střetu zájmu. A ještě tento měsíc se budeme snažit sejít se s příslušnými orgány, které se zabývají otázkou střetu zájmu, jednak abychom je proškolili a jednak abychom dosáhli srovnatelné kvality jak posuzování, tak i předcházení střetu zájmu v každém unijním členském státě. Já vás budu rád informovat a to průběžně o tom, jak se situace vyvíjí a i s vámi, paní předsedkyně, se spojím v nejbližších dvou, tří dnech. Ještě větička k těm neprovedeným výkonnostním cílům. Tam, kde to jasně nebylo provedeno, nebylo toho docíleno, je to opravdu bez reakce? Odpověď pokud někdo nekoná dobrou práci, tak my na to reagujeme vždy. Já jsem rád se o tom prohloubeně dále bavit a i vylíčit, jak se tím zabývá naše HR. Ale věřte mi, komise to není nějaké, nějaký chaos. My jsme přesně tak přísní jako účetní dvůr, či vy zde v parlamentu. My nejsme jakási prozatímní stavba či snůžka lidí, kde nic neplatí. Kvalitu za tu ručím, za motivaci našich úředníků ručím, jsou rozhodně při nejmenším stejně kvalitní jako úředníci vaši. Dobrá, děkuji vám. Ještě má slovo eh, účetní dvůr. Kdo začne? Pan Lazaro, pan Grigosi. I na vás směřovaly určité otázky. Děkuji, paní předsedkyně, a mnohokrát děkujeme za to, že máme možnost reagovat. Byla tady jedna věc, která se týkala paralelní existence jednotlivých strategií. My se to skutečně snažíme analyzovat a zabýváme se tím, jak se snaží jednotlivá ředitelství vypořádat s tou výzvou, že platí různé strategie. Některá generální ředitelství má nástroje, informatiku pro podávání zpráv, což pomáhá shromažďovat, konsolidovat a, a údaje v různé formě. Jiná ředitelství také přizpůsobují sledování výkonnosti na různých úrovních. Z průzkumu a z pohovoru, které jsme provedli, vyplynulo, že někteří kolegové odkazují na to, že interakce mezi jednotlivými strategickými rámci v EU je komplexní, jde také o cíle těchto strategií a o to, co se stanoví na úrovni jednotlivých generálních ředitelství. Takže už samotná existence několika rámců komplikuje každodenní činnost a sledování na úrovni jednotlivých generálních ředitelství. A také, když jsem mluvil o neflexibilním finančním rámci, víceletém rámci, rámci, to je možná také jeden z důvodů, proč kolegové na jednotlivých generálních ředitelstvích našli nesrovnalosti, věci, které nejsou efektivní, pokud je o podávání zpráv, ten rámec to prostě neumožňuje, není dost flexibilní. Také se snažíme zdůraznit skutečnost, že zprávy o výkonnosti musí zahrnovat také odkazy na řádné údaje, údaje o výkonnosti, včetně ukazatelů. A to také souvisí s doporučením, které jsme předložili v loňském roce. A samozřejmě komise v odpovědi souhlasila s tím, že podávání zpráv o výkonnosti musí vycházet z podkladů, z věcných důkazů a ty podklady musí být v samotné zprávě. V roce 2018 budeme posuzovat eh, celou věc dál. Počkáme si na ukazatele výkonnosti a na to, co nám řeknou. Komise také reaguje na předchozí doporučení účetního dvora poslední eh, výroční zprávy s tím, že máte ukazatele zjednodušit. Letos jsme zdůrazňovali především to, že ukazatele musí být napojené na cíle jednotlivých strategií a politik. Budeme se tím zabývat i v příštích letech. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, vy jste se ptala na finanční nástroje. Využití finančních nástrojů. Já myslím, že to souvisí s bodem 45 v odpovědích komise – Obecně řečeno, účetní dvůr zkoumal otázku finančních nástrojů v kapitole 2. Ne nezbytně proto, aby kritizoval tento přístup, ale aby spoluzákonodárce informoval o různých typech finančních nástrojů a aby se pokusil usnadnit debatu. Debatu o tom, které finanční nástroje fungují lépe. Protože v příštím víceletém finančním rámci budeme mít velkou část rozpočtu, kde se očekává, že se to bude právě přes finanční nástroje rozdělovat. A tady máme dva poměry, na které se musíme podívat. V účetním dvoře se díváme na to, kolik peněz bylo vlastně vyplaceno konečným příjemcům a dělíme to celkovým počtem prostředků, objemem prostředků. Takže 13,3 miliardy. Rozdělili jsme to přibližně 1,3 a dospěli jsme k 10%. Komise k tomu přistupovala trošku jinak. Tu částku, kterou příjemci obdrželi, rozdělila částkou, kterou vyplatili řídící orgány fondu. Rozdíl spočívá čistě v tom, že podle nás to, že se ty prostředky vyplatí fondu, nezaručuje, že se dostanou ke konečným příjemcům okamžitě. Může se to stát okamžitě, může to trvat rok i déle. Takže z tohoto pohledu jsme také upozorňovali na to, že je potřeba najít způsob, jak lépe podávat hlášení, jak je podávat včas, pokud jde o výsledky finančních nástrojů. A například ve zprávě za letošek vycházíme v tom hodnocení z informací z prosince 2016, ne 17. Má to tedy rok a půl spoždění. A v těch prvotních obdobích, kdy se testují nové nástroje, je to zřejmě v pořádku. Ale jak půjdeme dál? A ta částka, která se bude eh, rozdělovat přes finanční nástroje, bude stoupat, zřejmě budeme muset najít způsob, jak to vylepšit. Tolik tedy odpověď na vaše otázky. Děkuji. Já vám děkuji, pan Mazar. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že nepotřebuju nic dalšího dodávat k tomu, co říkali kolegové, ale chci tento výbor informovat. že už jsme se pustili do revize případu RALS, abychom si udělali pořádnou představu, o co jde. Opět s tím cílem, že zveřejněno to bude někdy v březnu, ještě přes konečným absolutoriem. Děkuji. A ještě děkuji za to, že jsme dostali příležitost seznámit vás s tím, co dělá Evropský účetní dvůr. Děkuji. Ja, nein, wir danken Ihnen. To my děkujeme vám a paní zpravodajka nakonec. Eh, no Já jsem nechtěla nic doplnit, jenom chcem, chci poděkovat jak panu komisaři Ettingerovi a e, zástupcům účetního dvora, především panu Lasarovi, za všechny informace, odpovědi, které jsme eh, obdrželi i od které dali tedy komisi našemu výboru a já doufám, že pokud bude mít nové otázky, takže dostaneme odpovědi a že snad budeme schopni vám předložit předběžnou zprávu, která bude pro vás zajímavá. Děkuji. Srdečné díky. Tím se dostáváme ke konci tohoto bodu pořadu jednání a ještě prosím spolupracovníky pana komisaři, aby mu předali naše díky. Ten už určitě vyrazil se svým cílem. Dostáváme se k bodu číslo 5, absolutorium agentur. Zdravím zde představitele čtyř agentur, o nichž budeme hovořit. Evropské středisko pro boj s nemocemi a prevence, Frontex, EASO, tedy agenturu pro azyl, a EIT z Budapešti, Evropská agentura pro inovace a technologie. Nyní prosím ty, kteří opouštějí tuto místnost, aby to učinili eh, tiše. Entschuldigung. Das berichterstattende Mitglied des Europäischen Rechnungshofs ist Tarsatio. Ano, máme tady Bene eh, Tarsatiuce z Saciuce a ten dostává slovo na úvod. Prosím. Uh, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Takové přestávky jsou nevyhnutelné i když přecházíme od diskuze o těch velkých výročních zprávách k těm méně, abych tak řekl, objemným, které se týkají agentur. Dobře, Dovolte velice stručný úvod k výsledkům, k výsledkům účetního dvora, výsledkům auditu v, evropských agenturách, zvlášť těch centralizovaných agenturách, kde probíhá samostatný proces absolutoria v tomto výboru. Já myslím, že mou prezentaci máte v rukou. Je tam hodně informací o těch agenturách, a rozhodně stojí za to neustále zdůrazňovat význam těchto evropských orgánů, ale nebudu se tím příliš zabývat. Jen bych chtěl připomenout, jak vypadá struktura financování agentur. Jednotlivé agentury mají různé financování a z obecného rozpočtu EU máme 2,5 miliardy vyčleněných na samotné agentury a téměř 7 miliard, které spravují výkonné agentury, jich 6. A zřizují se pod vedením komise. Samozřejmě jsou tady samostatné části, jedna významná část jsou prostředky, které vybírají od podniků, je to miliarda, není to se stolik, ale není to ani málo. A pak máme Single Resolution Fund, to je samostatná, samostatný subjekt, ale je to také v seznamu agentur. A účetní dvůr má mandát pro audit i této agentury. Velikost a rozpočty agentur se velice liší. Nicméně to, že tak malá část evropského rozpočtu se eh, využívá, na to, jak se využívá malá část rozpočtu, eh, mají 17 zaměstnanců, vše, eh, všech zaměstnanců Evropské unie, takže v tomto ohledu jsou velice důležité. A řízení lidských zdrojů patří k tomu, na co se účetní dvůr vždy zaměřuje. Teď výkaznictví. Jsem velice rád, že vám mohu oznámit, že se nám podařilo vyhovět přání tohoto výboru a zveřejňujeme výroční zprávu agentura mnohem dřív, než to po nás chtějí předpisy. Podle uh, předpisu to má být 15. listopadu a my jsme je zveřejnili 9. října. A letos máme úplně nový produkt v účetním dvoře. Už jste viděli stručný audit agentur, to bylo zveřejněno i loni. Není to oficiální dokument, ale oficiálně jsme zveřejnili výsledky auditu agentur v souhrném formátu, v souhrné zprávě, která je dosti objemná. Můžete se na to ale podívat, my jsme vám přivesli několik výtisků, které si tady můžete rozdat. Příští rok půjdeme ještě dál zůstaneme u toho souhrného formátu, ale myslím si, že to nebude až tak objemné. Už teď pracujeme na tom, jakou podobu, jaký obsah zpráva bude mít. Velice krátce k obsahu. Máme tři kapitoly. První kapitola obsahuje obecné informace o agenturách EU. To by mělo být dost zajímavé pro mnoho eh, lidí, kteří to tolik neznají. A je tam také popis mandátu z účetního dvora. Druhá kapitola shrnuje to, na čem se pracuje. Jsou tam naše horizontální postřehy, které platí obecně pro všechny agentury. A vzhledem k tomu souhrnému formátu v příštím roce budeme mm, trvat na obsahu z té kapitoly 2. Už teď provádíme audit několika horizontálních témat já myslím, že budeme mít mnohem víc zpráv. A samozřejmě třetí kapitola, to jsou konkrétní výsledky auditu pro agentury se stejnou úrovní informací, a to je velice důležité, zůstává tam stejná úroveň informací pro každou agenturu. Seskupování agentur. To je opět jakýsi první pokus usnadnit čtení zprávy a řešení absolutoria. My jsme rozdělili eh, agentury podle okruhů ve víceletém finančním rámci, ale máme tam také ty, které se samofinancují a výkonné agentury. Ty jsou také oddělené. Tam je jiný eh, rozpočtový režim. Stanoviska. Všechna stanoviska jsou čistá až na jedno negativní, pokud jde o zákonnost a nesrovnalosti, je to jedna agentura EASO. Tam nastalo zhoršení v porovnání s předchozími roky, ale to je velice specifický případ. K tomu vám něco také řeknu, ale celkově jsou výsledky dost pozitivní. A jsem rád, že právě toto mohu členům výboru oznámit. Samozřejmě je tady ještě prostor pro zlepšení, Nedostatky z hlediska veřejných zakázek, to je přetrvávající problém. V příštím roce to musíme řešit a myslím si, že je to oblast, kde by inovace v předpisech také pomohly. Pokud jde o zákonnost eh, a nesrovnalosti plateb, tam je toho méně. Celkem eh, Velký pokrok nastal v oblasti harmonizované informatiky, o tom jsme mluvili už loni. A velice zajímavá je zpráva rozpočtu, to pokračuje. A měl bych říct, že už máme určité stanovisko. Agentury tomu věnují lepší, větší pozornost, ale my jsme také změnili náš přístup a pouze v případech, které nejsou dostatečně opodstatněné, ty věci řešíme dál. Je tam jeden či dva případy, které ještě zbývají. Také jsme se zabývali eh, tím, co se děje ve vztahu k poznámkách z předchozích let. A také jsme si všímali výkonnosti agentur a toho, co by se mělo dělat na straně auditu agentury prověřujeme ještě v jiných speciálních zprávách a zmínil bych tři, které už byly letos zveřejněny. A jde o vysokorychlostní síť pro ERA a ENEA, prověrku EA a pak je tam ještě zpráva z nedávné doby pro EIOP, to se týká pojišťovnictví. A jsem rád, že tento výbor se rozhodl, že některým agenturám se bude věnovat dál. Samozřejmě přirozeným kandidátem je EASO, vzhledem k tomu negativnímu stanovisku a vzhledem k tomu vyšetřování, o kterém všichni víte. Ale jsem také velmi rád, že jsou tady ještě další agentury, kterým jsme se věnovali my loni, ale výbor je sleduje dál. Co se EASO týče, tady bych pouze řekl, protože máte ty naše slajdy a tam je celkem jasně popsáno, v čem spočívala podstata našich postřehů. Jenom bych řekl, že jsme zjistili systematické nedodržování v oblasti veřejných zakázek a náboru. A to vedlo k tomu, že situace je velice napjatá i vzhledem k tomu, co by ta agentura měla dělat teď, hrozí, že agentura neobstojí tváří v tvář výzvám a pokud nebude mít víc pracovníků, mohly by nastat problémy. Frontex. I ve Frontexu vidíme ten účinek rozšiřování úkolů, které by ta agentura měla řešit a plnit – Evropský institut pro inovace a technologie. Tady proběhla docela velká diskuze o retroaktivním zavádění aktivit, pokud jde o dohody o financování s těmi inovačními a znalostními komunitami. Myslím, že jsme našli dobrou formulaci, ale taky si myslím, že ta metoda retroaktivních změn dohod si zaslouží pozornost tohoto výboru. A na závěr chci poděkovat síti agentur, které nebyly předmětem auditu. Neměli jsme tam žádné specifické postupy, negativní eh, závěry, ty klasické postupy, ale chci poděkovat André i Brisovi, kteří vedou tuto síť. Chci poděkovat za porozumění a výbornou spolupráci při přípravě souhrné zprávy. Mnohokrát děkuji a přeji výboru dobrou diskuzi o skutečných problémech, které se týkají těchto agentur. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Jak jste řekl, máme tady síť agentur, Máme tady výkonného ředitele jedné z těchto agentur. Snad by nám k tomu mohl něco říct. Nebo ředitelku. Ano, děkuji, vážení členové výboru, vážení členové účetního dvora, vážení kolegové. Děkuji za pozvání na zasedání tohoto výboru ve vztahu k absolutoriu agentur, za rok 2017 je mi ctí, že mohu vystoupit jménem agent, sítě agentur. Jak právě říkal zástupce účetního dvora, byly tady dva prvky, dva nové prvky, které měly racionalizovat proces absolutoria a Přestože se letos poprvé zpracovávala zpráva za všechny agentury současně díky dobré spolupráci mezi účetním dvorem a agenturami, ale také díky koordinaci agentur nenastala žádná spoždění. Druhý prvek, který byl zaveden, byla racionalizace zrychlení absolutoria tím, že ta lhůta byla předsunuta na aktuální rok a přestože pro agentury to bylo hodně, znamenalo hodně nabitý časový plán, nenastala spoždění také díky vynikající spolupráci mezi Výborem pro rozpočtovou kontrolu a sekretariátem výboru a agenturami. Vy jste slyšeli, jaká byla obecně zjištění účetního dvora? Podle nás je ten výsledek potvrzením pozitivních výsledků, které byly ohlášeny už za předchozí roky. A odráží se v tom také dobře zavedené politiky, které agentury zavedly co se týče rozpočtové a finanční zprávy. A já bych nyní ráda zdůraznila některé ze snah, některé z věcí, které jsme provedli, abychom mohli sdílet služby a také se dostanu k výzvám, před kterými stále ještě stojíme. Síť agentur EU. Členové jsou rozmanití z hlediska toho, jak fungují, jaká je jejich zpráva, jak se financují. Především se nacházejí celé Evropské unii ve 23 členských státech. A prostředí a společenství, ve kterých působí tyto agentury, umocňuje rozmanitost problémů, se kterými zápasí. Po zjištění obecných společných problémů se síť začala zabývat řešením díky sdílení zdrojů, využitím synergií. A síti se tak podařilo dosáhnout hmatatelných výsledků například přes společný portál pro veřejné zakázky, pro sdílení e, zdrojů. Podařilo se nám uspořit více než 10 milionů eur. Máme také nástěnku, kde eh, inzerujeme pracovní místa od března 2018. Máme to na veřejné stránce pro půjčování prostředků. Ten portál dostali k dispozici nejenom decentralizované agentury a společné podniky, ale také výkonné agentury komise na základě projevení zájmu. V průměru měsíčně portál naštíví téměř 3000 návštěvníků. Také jsme spustili služby pro nouzové situace a kdy už přešli do další fáze, popilotní fázy. Kromě toho máme služby, nouzové služby pro pět agentur. V příštích měsících se předpokládá, že tyto služby začnou platit i pro čtyři další agentury a dvě agentury také eh, zjišťují, jestli jsou takové služby proveditelné. Některé z výhod sdílení služeb zotavení v, nou, v nouzových situacích eh, zahrnují dobu, ve které je možné takové služby poskytnout. Představuje to 4 měsíce, stojí to o 40 méně v porovnání s externími dodavateli. A zaměstnanci, počet zaměstnanců je eh, srovnatelný nebo nižší. Také jsme dosáhli velkého pokroku, pokud jde o řízení na základě výkonnosti. Máme příručku, ve které je několik ukazatelů pro různé oblasti, například finance, lidské zdroje a IKT. Síť evropských agentur bude dál zvažovat, jak lépe spolupracovat mezi jednotlivými členy, abychom sdíleli služby. Ale také jsme pokročili, pokud jde o sdílení služeb a mimo jiné s generálním ředitelstvím Digit. Máme tady také synergie v oblasti lidských zdrojů, obchodní kontinuity, kladových platform, kybernetické bezpečnosti a finanční zprávy. Pokud je o elektronické zadávání veřejných zakázek, některé agentury využívají modely, moduly, které jsou k dispozici pro všechny agentury a několik agentur se aktivně aktivně využívá jakousi svitu nástrojů. Pokud je o CISPR, první vlna 21 agentur a pěti společných podniků ukončila předprojektovou fázi v roce 2017 a teď implementují projektovou fázi v roce 2018 a tam patří také spolupráce s generálním ředitelstvím HR. A teď se dostávám k výzvám. Agentury dodržují pětiprocentní škrty, některé dokonce dosáhly 10%, ale další snížení zdrojů bude představovat velké výzvy pro agentury. Agentury, které dostaly nové úkoly, budou mít obtížnou pozici, přestože je nutné krátit zdroje. Síť obhajuje flexibilitu, prosazuje flexibilitu při Eh, rozdělování a řízení zdrojů. Tradiční přístup k rozpočtování agentur vychází z předem stanoveného počtu pracovníků a rozpočtových stropů. Když zajistíme jistotu při plánování rozpočtu a na institucionální úrovni, tento systém je příliš rigidní a neumožňuje agenturám řídit zdroje způsobem, který optimalizuje výsledky a získanou hodnotu. Flexibilita při přidělování zdrojů mezi rozpočtovými okruhy v agenturách a na nižší úrovni a žádný strop pro, kontra- pro smluvní agentury by pomohly agenturám reagovat na nepředvídané okolnosti, jako je třeba eh, urychlené navýšení pracovní zátěže. Takový systém by agenturám umožnil využít od příslušné zdroje a měli by odpovědnost za své výsledky. Rozpočtování na základě výsledků a činnost, příslušné pocítě by mohly pomoct řádně zpravovat zdroje. Evropské agentury reagují na celou řadu politických oblastí a potřeb. Přidělování zdrojů by proto mělo probíhat pro jednotlivé agentury na základě kontextu příslušné politické oblasti. V novém víceletém finančním rámci na období 21 až 27 je nutné, abychom zaujali informovanější přístup k těmto věcem agentury bychom měli zvažovat v rámci specifických politických oblastí. Je zásadní, abychom řádně zohlednili potřeby těchto agentur, protože dostali nové úkoly a nové odpovědnosti v rámci nových politik a programů nového víceletého finančního rámce, abychom neomezovali schopnost agentur plnit mandát, měli by dostat další zdroje, aby mohli plnit nové úkoly. Nový víceletý finanční rámec dává příležitost dále proskoumat nové zdroje financování pro agentury, což by jim umožnilo rozšířit vlastní zdroje přes poplatky. Nedávná studie, kterou zveřejnil Evropský parlament, eh, dospěla k tomu, že pokud je to možné a relevantní, je potřeba zjistit, jak financovat agentury z poplatků. Pracovní skupina sítě a agentur na tom návrhu pracuje a může poskytnout další informace. Sdílení služeb samozřejmě může pomoct racionalizovat a může to pomoct k úsporám, ale tento potenciál není nekonečný. V jisté chvíli bude třeba přijmout rozhodnutí o negativních prioritách. A to může být ke škodě služeb, které dostávají evropští občané. Úzká spolupráce mezi komisí, Evropským parlamentem a agenturami je proto naprosto zásadní. A na závěr, síť evropských agentur dosáhla řady milníků, které si stanovila v takových oblastech, jako je sdílení služeb a implementace výkonnostního rámce. Nicméně, samozřejmě, budeme usilovat o další zlepšení a síť se těší na to, že bude pokračovat dobrá spolupráce s členy výboru pro rozpočtovou kontrolu a je připravená v případě potřeby poskytnout další informace. Děkuji. Uh, uh, děkuji. Děkuji paní Amon za vaši prezentaci a zároveň děkuji i za to, že jste se ujala úkolu koordinátorky této sítě agentur. Ona je to vždy záludná, zodpovědná funkce a my jsme vděční, že ji jste mm, akceptovala. A nyní zpravodaj, pan Savarma, který snad eh, bude mít nějaké otázky, případně otázky eh, na fungování sítě či na jednotlivé agentury a tak dále. Dávám mu slovo. Děkuji. Děkuji, pane první místo předsedo. Um, ano. Nejdříve chci poděkovat představitelům zde přítomných evropských agentur a i paní generální ředitelce ECDC a předsedkyni sítě agentur. Úvodem pár obecných eh, připomínek, eh, pak pár horizontálních záležitostí a skončím otázkami na představitele jednotlivých agentur. V první řadě upřímně míněná blahopřání k výborně nastrukturované zprávě účetního dvora za rok 2017. Zpráva opravdu se soustředuje na ty relevantní záležitosti a poskytuje nám objektivní obrázek jak faktického stavu těch agentur, tak i jejich činnosti a jsme velice rádi, že ten audit dopadl dobře. Vážím si rovněž skutečnosti, že um, účetní dvůr tu zprávu vypracoval zrychleně, že už ji máme k dispozici od října a rovněž ten revidovaný formán té společné zprávy a toho, že máme k dispozici vše v rámci jednoho balíčku. Co se týče zjištění, tak tam jsem schopen souhlasit a zapracovat do návrhu mé zprávy většinu zjištění účetního dvora. K těm horizontálním záležitostem. Vítáme ten toho pozitivního ducha toho agency network, že vzájemně své úkony koordinují, že služby sdílejí, že se snaží využít prostředků, které mají k dispozici, co nejúčinněji a že se snaží zapracovávat a zapadat svou činností, ať už do víceletého finančního rámce, ale i do nelegislativních záležitostí týkajících se agentur. Já, co by zpravodaj eh, pro eh, tento typ agentur a pro absolutorium apeluji na rozpočtové orgány, aby agenturám poskytly příslušnou flexibilitu, jak v oblasti rozpočtování, eh, cílení, zacílení těch prostředků a i osvobození od poplatků těch peněz, které mají k dispozici. Rovněž apeluji na agentury, aby v tématické oblasti spolupracovali co nejtěsněji a sdíleli ty prostředky, které mají, které jsou často tedy skromné ve srovnání s cíly. A proto si myslíme, že stojí za to přidělovat a rozpočtovat v závislosti na politické oblasti s tím, že se neustále ohlížíme po příležitostech tvorby těch takzvaných eh, klastrů. Na Agency Network mám tři otázky. Sdílení doporučených postupů. Je tam ještě další možnost? První otázka harmonizované postupy, například zadávání či e, soutěže v oblasti veřejných zakázek. Dá se tam udělat více? Druhá záležitost, harmonizace účetního prostředí. Zabývala se síť e, otázkou vylepšení harmonizace v této oblasti a třetí záležitost, nábor na nejvyšší úrovni. To se nedávno těšilo pozornosti, zejména v té neblahé záležitosti EASO. Konala síť, zkusila revidovat například postupy při eh, náboru na nejvyšší posty v součinnosti s komisí. A pak otázka těch dvou lokalit to se vždy musí vyhodnotit tak, abychom tam neměli žádné zdvojování. A nyní k těm jednotlivým agenturám. Tady se většina mé pozornosti stručně předjímám soustředí na EASO. Všichni víme, že poslední dva roky tam nebyly zrovna růžové. Parlament odmítl udělit eh, absolutorium výkonnému řediteli EASO na rok 2016 a OLAF 20. listopadu eh, v neveřejném řízení seznámil tento výbor s výstupy svého vyšetřování. Tam bylo prokázáno flagrantní Mm, špatné, flagrantně špatné řízení a zpráva této agentury dnes již bývalým generálním ředitelem. A v této spojitosti a více než kdykoliv předtím vítám jmenování nového výkonného ředitele, zatím tedy prozatímního a i kroky, které byly učiněny v té záležitosti, vím, že snaha je tam opravdu velká. Konkrétní tři otázky. Za prvé, když zvažujete budoucí kroky dalšího náboru, a to je velké číslo do roku 2023, jedná se o 500 míst, tak eh, zároveň hovoříme o exponenciálním zhroucení v oblasti lidských zdrojů a zejména v kontextu těch záležitostí spojených eh, s vedoucími posty, tak se chci zeptat, jak to v současné době vypadá a jak si chcete poradit s takto velkým náborem nárůstem pracovních míst, nímž se počítá v nejbližších letech. A další věc. EASO zatím neposkytlo výroční zprávu za rok 2017, kdy ji můžeme čekat. A třetí a poslední otázka. Tady se to týká výhrad, rovněž ze strany eh, generálního ředitelství Home, které se týkají signifikantních slabin v oblasti řízení a kontrol v rámci této agentury. EASO začalo provádět komplexní akční plán, zabývá se slabinami v oblasti jak vnitřních kontrol, tak managementu a já bych prosil o aktuální situace týkající se tohoto akčního plánu a stavu jeho provádění. A pak ještě pár stručných otázek na EIT a směřujících rovněž i Frontextu. U EIT se to hlavně týká poměrně nízké míry provádění rozpočtu v roce 2017. Tady vidíme určité propojení a možná i ten důvod takového stavu. Zvýšení grantů, které byly alokovány přímo těm KIC, tedy té komunitě pro vědomosti a inovace, která těchto grantů plně nevyužila, zejména z důvodu neúplného provádění business plánu. A moje otázka zní, jaké jsou vaše dojmy, či co říkáte té finanční nezávislosti těch KIC. A nyní otázka Frontexu. Frontex dostal 20,5 navíc v roce 2017 ve srovnání s původně plánovaným rozpočtem a důvodem je eh, zvýšený mandát, rozšíření mandátu. Všichni víme, že v roce 2020 už se má jednat o eh, tisíc zaměstnanců, ale zároveň tradičně Frontex má problém mít k dispozici a náborovat eh, zaměstnance se správným eh, profilem. Tam korekční koeficient obnášel 67%, v roce 2017 je rovněž problém s příslušnými kvalifikacemi a nízkými platy a e, e, plán měl e, znít na konci roku 2017 27%. Jak tedy plánujete, že se vám podaří přilákat nové zájemce o práci ve Frontexu, berouc v potaz opravdu velice široké pravomoci, které má Frontex obdržet. Děkuji, pane Savamo a nyní se obrátíme na představitele Anergum. Tři se týkaly celé sítě, tři EASA a pak dvě EIT a e, dvě Frontexu. Tedy nejdříve možná odpoví e, představitelka e, toho Agency Network. První se týkalo dalších možností harmonizovaných řízení mm, mm, tendrů, mm, tedy výběrových řízení, takže to jsem zmínila. Agentury jsou si vědomy toho, jaký typ, eh, vědí, jaké typy mm, řízení se plánují a zdali potom eh, vezmou do úvahy, zdali to zapadá i do jejich plánu a určitě tomu se dále budeme věnovat. A to je eh, v podstatě potom mm, výběrové řízení napříč agenturami, také i interinstitucionální výběrová řízení, to, do toho také zapojujeme velice intenzivně, protože to bude další eh, mít další efektivní, efektivní dopad. Teď potom některé agentury eh, přijaly nabídku eh, komise, pokud jde o toho hm, účetního, ale není, ta efektivita není tak evidentní, protože tady nakonec to není objem těch transakcí, ale tady jde o to, že je třeba dělat účetní závěrku v určitém termínu a v podstatě objem těch transakcí tam nehraje takovou roli. I když bychom delegovali nebo kdybychom používali eh, účetní komise, tak agentura musí si zachovat své účetní know-how. To znamená, musí mít své účetní oddělení, což ve skutečnosti znamená, že i když eh, by to znamenalo, že třeba bychom eh, eh, sice jim časově ulevili, tak nelze jejich know-how použít jinde. Oh. Dále, pokud je o nábor pracovníků, některé ty agentury mm, aplikují staff regulations, samozřejmě aplikují staff regulations a pravidla, takže mm, pokud eh, bychom měli tedy eh, to udělat kvůli efektivitě, tak o tom musíme jednat s osobním oddělením, což jsme zatím neudělali a uděláme to do budoucna. Děkuji. Možná teď bychom mohli přejít k EASO, aby odpovědělo přímo na ty tři otázky určené této agentuře EASO. Děkuji členům účetního dvora tohoto výboru a dalším představitelům agentury. Ano, já jsem rád, že můžeme pokračovat v otevřeném dialogu, který jsme zahájili zde v září kontextu tedy no, absolutoria 2016. A teď vaše otázky. Otázky zpravodaje. Možná poslední otázka. Akční plán řízení. Eh, takže já, eh, já jsem předložil na eh, začátku jmenování akční plán statutárnímu orgánu a ten byl jednomyslně odsouhlasen. A z toho hm, jsme Eh, eh, odvodili naše opatření. A zde chci poděkovat účetnímu dvoru, že již v létě nám předložili svá zjištění, což pomohlo právě při přípravě tohoto akčního plánu. A samozřejmě také i my eh, provádíme vlastní hodnocení kontrolních systémů. A důvěra externí, interní, to je naše priorita. Proto posilujeme governance, řízení a budujeme interní kapacity agentury. Když v září jsem vysvětloval různé ty naše aktivity, opatření a akční plán, jak jsem řekl, to je dokument, který obsahoval 53, teď obsahuje 63 opatření, a takže je to dynamický dokument Tady jde o to, abychom měli pod kontrolou tedy ehm, výběrová řízení, lidské zdroje. A v této fázi jsme splnili 27 opatření a 22 opatření, tedy akcí ještě probíhá a 7 zbývajících bude zahájeno do ledna. A teď abych přešel Aha, eh, k, na, eh, k náboru pracovníků. To je také velká součást naší práce a součást akčního plánu. Samozřejmě my jsme mm, eh, v létě začali mm, s rekrutmentem, s náborem pracovníků a máme více než 40 Eh, zatím prázdných míst pro takzvané tempy a eh, my jsme především se snažili zaktivovat nejprve náš vlastní reserve list, záložní seznam eh, možných pracovníků. Tam jsme sáhli především a 46 kolegů akceptovalo naše nabídky, tedy v rámci té první náborové kampaně. Dále jsme pokračovali a my jsme a zveřejníme 29, ještě do 29 prázdných míst, ten nové pozice, které budeme inzerovat a doufáme, že eh, do agentury tak natáhneme 70 nových pracovníků, což celkem bude znamenat asi 270 pracovníků, což nás přivede k 90% našeho plánu, organizačního plánu na rok 2018. V roce dva, rok 2019 začneme tedy s eh, určitými samozřejmě ještě nedostatky v rekrutmentu, ale doufejme, že postupně budeme reagovat na všechny požadavky. Začali jsme s náborem vlastně nedávno, nejprve z vlastních kapacit, my jsme posílili vlastní kapacity a 12 eh, eh, pracovních eh, pozic do personálního oddělení. Především jste zmínil situaci s managementem, manažerské pozice. Logicky to je mm, především zdůrazňováno ve zprávě a mm, v červenci jsme měli 29, 26, 26 prázdných manažerských eh, pozic tedy na všech úrovních managementu a od minulého týdne. Minulý týden se nám to podařilo snížit eh, na 15 volných pozic, s tím, že 9 z těch 15 nyní je předmětem výběrových řízení jedna, jeden z problémů, který před námi stojí, je, abychom mohli tedy nabírat do manažerských pozic, tak musíme eh, být schopni mít dobré výběrové komise. A tady má, používáme hm, síť agentur, která nám pomáhá. Řada agent, agentur nám pomáhá tím, že posílá eh, své špičkové nebo vrcholné manažery, které, na, kteří nám pomáhají eh, v těch výběrových komisích vybírat nové pracovníky. I DG Home nám pomohli e, nalézt a obsadit některé klíčové pozice. Opět opakuji, teď budeme na tom daleko lépe než Eh, tedy daleko lépe budeme na konci prvního čtvrtletí 2019, téměř budeme mít všechny pozice plné. Teď vaše zpráva o činnosti. Zde mm, tento rok do června jsme měli předložit naši zprávu o činnosti, ale nemohli jsme z evidentních důvodů, také proto, že jsme čekali na výsledek vyšetřování OLAFu které začaly, ta, začalo tady 2017. Teď máme závěrečnou zprávu od Olafu, jak víte, a diskutovali jsme s naším mm, řídícím výborem e, o tom, jak budeme aplikovat praxi ta zjištění a doporučení OLAFu a e, tedy zahájíme, přijmeme adekvátní opatření také. Další významný věc, významná věc, která se dostane do další zprávy o činnosti, je právě výsledek toho interního kontrolního hodnocení, sebehodnocení. Jak jsem řekl, to je právní eh, požadavek, formalita. Vlastně poprvé jsme provedli toto cvičení velice dohloubky. My jsme do toho zapojili celý management a další spolupracovníky. A skutečně nyní je to dokončeno, výsledek byl předložen také našemu řídícímu výboru a, a mm, potom výsledek toho hodnocení je, že v roce 2017 a e, tedy bývalé ty struktury, manažerské struktury, nebyly schopny vůbec eh, dostat to ujištění o regulérnosti a zákonnosti, takže to také bude popsáno v té závěrečné zprávě. Minulý týden jsme o té zprávě, závěrečné zprávě jednali s naším řídícím výborem a formálně eh, musí tuto zprávu přijmout mm, výbor, řídící výbor a doufáme, že vše, celá ta procedura skončí do konce roku. To je naše cílové datum a poté vám předáme naši finální oficiální zprávu. Já doufám, že tím jsem zareagoval na všechny vaše dotazy. Děkuji. Děkuji a možná bychom teď mohli přejít na pana Kejna z EIT, aby nám odpověděl na otázky zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat účetnímu dvoru za spravedlivou zprávu a panu Sápamovi za otázky. Pokud jde o finanční záležitosti, které se týkají e IT, zvlášť implementace a pokroku, pokud jde o finanční nezávislost inovačních komunit, ty věci spolu souvisí. Posuzujeme to odděleně a já bych rád tu odpověď také oddělil. Je pravda, že inovační komunita má pořád ještě poměrně nízkou absorpci, nejsme s ním spokojení. Zatím to ještě není na té žádoucí úrovni. Podle naší analýzy to hodně úzce souvisí s tím rychlým cyklem ročních grantů, které používáme na podporu inovačních komunik. A souvisí to také s povahou aktivit, které podporujeme, což jsou inovativ, inovativní aktivity. A ty se těžko plánují. My tady dostáváme plány na příští rok v září, počíná to lednem daného roku a ten rok uzavíráme v prosinci. Máme velké částky grantů a velká portfolia aktivit pro každou inovační komunitu, takže je potom eh, těžké, pokud některé ty aktivity neproběhnou eh, jak se čeká, nějak přidělit ty prostředky a využít. A to je jeden z důvodů, proč EIT má specifickou výjimku, abychom mohli prostředky, které dostáváme, znovu použít v dalších třech letech a my tu výjimku využíváme, protože to je opravdu vhodné vzhledem k povaze inovativních aktivit, které podporujeme. Ale aby se ta absorpce vylepšila v inovativních komunitách z dlouhodobého hlediska, museli bychom přejít na systém víceletých grantů, to znamená grantů na dva nebo tři roky. A to bylo také jedno z doporučení účetního dvora v té zprávě o auditu výkonnosti. A my jsme provedli všechna ta doporučení a pracujeme na tom i pro další finanční eh, období, protože to vyžaduje velké změny našich finančních metod. Pokud budeme mít víceleté granty, inovativní komunity budou schopné lépe přerozdělovat prostředky, budou mít větší flexibilitu. Stejnou flexibilitu, kterou žádáme pro agentury. A EIT bude také schopen lépe přerozdělovat prostředky mezi inovativní komunity a odměnit ty, které si daří dobře a pokud neprovádí implementaci včas, může jim odebrat prostředky. Pokud je o finanční nezávislost inovačních komunit, což je druhá část vaší otázky, připomněl bych, že to je jedinečná ambice. V programu to má pouze EIT, neboli vznikají příjmy z těch aktivit, které inovačním komunitám ve střednědobém a dlouhodobém hledisku umožní pracovat bez fondů, bez prostředků z EU. A já mohu oznámit, že jsme dosáhli v tomto ohledu velice dobrého pokroku, zvlášť v posledních dvou letech. Poté, co si EIT stanovil tento cíl za prioritu a zavedl jednoznačný rámec z hlediska principů, jak dosáhnout finanční nezávislosti, také systém pobídek a sledování pokroku inovačních komunit. Takže v roce 2017 už 23,6 milionů eur příjmů vzniklo a to je značná částka a bylo to hodně vysoké pro ty nejnovější inovační komunity, takže to ukazuje, že ten systém se dokáže učit a zlepšovat. Na letošek eh, předvídáme 40 milionů eur a pokud se tomu přiblížíme, bude to opravdu značný pokrok. Kromě toho nejde jenom o příjmy, ale inovační komunity mají také velké spolufinancování, to také poskytují pro své aktivity a některé z nich vlastní aktiva, ze kterých poplynou do budoucna příjmy, takže jsem opravdu optimista, myslím, že se nám podaří dosáhnout finanční udržitelnosti v dlouhodobém horizontu pro ty inovační komunity. Doufám, že se vám odpověděl na tyto dvě věci. Děkuji. Děkuji. A další je pan Legery z Frontexu, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážení členové účetního dvora, dámy a pánové. Ano, rozpočet narostlo od roku 2016 do roku 2017. Agentura Frontex a pobřežní a hraniční stráž absorbovaly o 46 milionů víc. Více než 70 této nové rozpočtové částky bylo věnováno na operační činnosti na vnější hranici Evropské unie. Otázka byla na počty pracovníků a potíže, na které naráží agentura, když eh, potřebuje získat pracovníky se správným profilem, aby takhle dosáhla geografické vyváženosti. Můžu vám dát následující čísla. V současné době máme přes 650 pracovníků. Když to porovnáme se situací před tou velkou vlnou náborů, více než, tak jsme více než zdvojnásobili počet pracovníků agentury. Cílem je skutečně mít tisíc pracovníků do konce roku 2020. To je účinek toho nového mandátu pro pobřežní a hraniční stráž z roku 2016. Začátkem tohoto roku jsme měli v průměru 34 volných míst. To byla situace na začátku roku. A my očekáváme, že na konci tohoto roku budeme mít přibližně 18 volných míst. Podařilo se nám to tedy omezit, ale musím poukázat, že většina problémů se týká náboru dočasných pracovníků. Nábor vyslaných eh, národních odborníků je méně ovlivněn negativním účinkem nízkého korekčního koeficientu, protože ten korekční koeficient se nevztahuje na tuto kategorii zaměstnanců, které posílají členské státy. Smluvní pracovníci, agenturní pracovníci jsou kategorií, na kterou má menší dopad ten eh, korekční koeficient, zřejmě proto, že ta situace je naprosto nevyvážená. Máme spoustu místních pracovníků. Abyste si udělali představu o té geografické nevyváženosti. Téměř 50 pracovníků je teď polských. A když vám dám počet druhé největší národní komunity, která je zastoupená v agentuře, ta druhá největší komunita, abych tak řekl, nebo lidé ze stejného státu představují 7,5%, takže polovina pracovníků je z jednoho členského státu a druhá největší skupina představuje 7,5%. A po těch prvních pěti máme zástupce ze zemí, kteří představují 4, 3 i méně procent. Takže je tam zeměpisná nevyváženost. Jaká chystáme opatření, aby se ta situace zlepšila? Samozřejmě koeční koeficient se ubírá nesprávným směrem, protože byl opět snížen. Takže je to opět 68, což znamená, že na konci letošního roku bude nutné zpětně vracet některé platby vyplacené po 1. červenci. Je to velký problém. Máme dohodu o centrále s hostitelským státem, ta platí. Takže to je projekt, který dál trvá. Chceme vytvořit akreditovanou evropskou školu, která by byla ve Varšavě kontextu dohody o centrále se nám také podařilo získat od polského státu určité výsady, které by mohly být atraktivní, ale buďme realisté. Ten účinek nemůže kompenzovat ten nízký korekční koeficient. Takže teď zvažujeme následující opatření. Za prvé, komise ve svém návrhu předloženém 12. září, který se týká přepracované verze příslušného nařízení, navrhuje systém, který by umožnil agentuře uplatňovat jiná pravidla, diferencovaný korekční koeficient. Já myslím, že ten návrh, který komise předložila, se ubírá správným směrem. A jakým překlenovacím opatřením, možná, že jednou ten systém, který navrhuje komise, mít budeme, ale já jsem navrhl eh, správní radě, řídící radě příslušná opatření. Toto navrhlo také generální ředitelství HR pro určité agentury a síti agentur. Ve správní radě pořád ještě probíhají diskuze, členské státy jsou pro, takže členské státy si uvědomují účinek té nevyvážené situace. Nicméně pořád ještě probíhají diskuze o právních záležitostech. Další opatření, které si umím představit, je zapojit EPSO víc do náboru pracovníků pro agenturu, abychom měli přístup k co největšímu seznamu, rezervnímu seznamu a abychom také za podpory EPSO zorganizovali nějaké specifické náborové kampaně. A to by ulevilo našemu personálnímu oddělení. Samozřejmě neznamenalo by to, že se úplně vyřeší ten problém, kterému čelíme kvůli tomu nízkému koeficientu. Chtěl bych však zdůraznit, že agentuře se podařilo zvýšit míru vysílání pracovníků na vnější hranici a také navýšit to, co agentura dokáže na operační úrovni. Mohu vám dát dvě čísla. Patnáct příslušníků pohraniční stráže pracuje na jedné z našich největších operací. Máme Poseidon v Řecku, tenis v Itálii, Indalu je teď Trvalá operace ve Španělsku, ale máme celou řadu dalších akcí. A v oblasti návratů v roce 2017 jsme zajistili 340 návratových letů, vrátili jsme 14 200 nezákonných migrantů, což představuje víceméně 10 nezákonných migrantů, kteří byli navráceni z EU do zemí mimo EU. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Thank you for those, uh, Já děkuji vám za tyto odpovědi. Možná bychom nyní měli dát slovo stínovým zpravodajům a ostatním členům výboru, jako první paní Kadenbach. Ano, já vám děkuji, pane předsedo, děkuji pane Savarmovi i vám, pánové. Já tady mám řadu otázek, ale vy jste vlastně ve svém úvodu už mnohé z nich zodpověděli. Uh, Rovněž děkuji paní Amon a účetnímu dvoru za jejich práci. Začnu Frontexem. To, co vy jste tady zmínil o tom přerozdělu, či o státní příslušnosti vašich zaměstnanců. Tady snad to ještě nejde vše správným směrem. Domníváte se, že ty nízké platy, které Frontex má k dispozici, které může nabídnout, má vliv na kvalitu uchazečů a mohly by, mohlo by vyšší platové ohodnocení ovlivnit rovněž i větší snahu zaměstnanců přispět úspěchu organizace. Pak, když hovoříme o postech, kde bylo poskytnuto eh, proškolování. Máte nějaká interní pravidla, která by měla vliv na to, že například, když se vezme v úvahu, že někdo byl proškolen, tak musí pak propracovat, odpracovat nějaké minimální období, aby se to školení vyplatilo v uvozovkách. Máte něco takového systémově? ve svých předpisech. A pak třetí otázka, nevím, jestli jste už se náhodou o tom nezmínili. Tady na otázku číslo 9 odpovídáte, že na konci roku 2017 jsme měli sedm neobsazených manažerských pozicí. Jak to vypadá v současné době? Zní moje otázka. A další. Nevím, na koho bych ji vlastně měla směřovat, kdo bude ten nejvhodnější, když eh, myslím na eh, ve stránky EPSO a pak ECDC, které hovoří, že zveřejňuje všechna svá eh, neobsazná místa, ale pak se zde zmiňuje překlady, to spoždění z důvodu nutnosti přeložit vše. Jak vy byste reagoval, reagovali na slova komise. Jakým způsobem by ten váš agency network mohl u náboru, u nabízení postů si vést lépe? A poslední otázka problémy týkající se náboru či střetu zájmu a mnoho závažných úkolů v těch politicky relevantních oblastech jsou rozdělována lidem, kde to pak může vést k nedostatečné výkonnosti či kvalitě. Co může v této věci udělat komise, aby se tato překážka odstranila? Děkuji, pan De Jong. Much. Děkuji, pane předsedo. Já tady mám jako první horizontální záležitost, o níž se zde už zevrubně hovořilo. Totiž týká se to agentur, které jsou placeny z poplatku. Tady, když se ohlédnu, tak to začalo u EASO a rovněž interinstitucionální pracovní skupina se tím zabývala. Když pan zpravodaj Savarma navštívil EKA v Helsinkách, tak jsme opravdu byli pod velkým dojmem. Jednak z pohledu postupu, které mají k zamezení střetu zájmu a jednak ta argumentace v tom smyslu, že ty poplatky jsou nepředvídatelné, protože pracovní zátěž je nepředvídatelná. Nevíme, kolik obdržíme žádostí, nevíme, kolik zrovna máme zaměstnanců s příslušnými technickými vědomostmi. A pokud v daném roce dostanete méně žádostí o autorizaci než v dalším roce, tak ono se to dá těžce ukočírovat. A já jsem u FC slyšel velice podobnou záležitost. Ta se sice tady neobjevila, ale jsou i agentury, u nich se to takto nebere či nevnímá. Moje otázka tedy zní, nejde ani tak o to, že by komise měla vybírat eh, ty poplatky, případně, že by je kom, ta agentura měla vybrat a pak té komisi převést, případně, aby komise měla něco převádět na agentury. Spíše jde o to, aby z unijního rozpočtu ty peníze ehm, byly převáděny jaksi předvídatelným způsobem a pak komise bude vybírat poplatky a jakékoliv přebytky by mohly být převedeny do obecného, všeobecného rozpočtu komise a o tom jsme v Helsinkách i hovořili a nedomnívám se, že by to bylo spjato s nějakým velkým administrativním úsilím. Druhá záležitost to je střed zájmu. Nyní už jsme se dopracovali typového schvalování vozidel, ale ty, ta testovací místa od doby, eh, co vstoupila v platnost nová evropská legislativa, už nebudou sami vybírat příslušné poplatky. Budou sice odměňovány za každou zkoušku, ale zodpovědný bude příslušný členský stát, případně jeho orgán a ta testovací místa jsou velice spokojená, i ta agentura, že totiž budou považována za neutrální. A já tady vidím veliký rozkol mezi na jedné straně jakýmsi, um, jakousi nezávislostí a na druhé straně argumentací některých agentur, případně jakou měrou se jim naslouchá. Druhá záležitost, konzultanti tady bych se rád dozvěděl, zda se jedná o obecnou politickou záležitost, že se nenahrazuje nějaký zaměstnanec postem konzultanta. A pokud to není systémová věc, tak zda se neuvažuje o nějakém systému. Že zatím mě to neuspokojuje. A pak EASO a Frontex. Je to opravdu obrovská výzva nabrat tolik nových zaměstnanců tomto časovém horizontu, o němž hovoříme. A školení zde bude sehrávat rozhodující úlohu, to už kolegové zmínili. Je možné předat ty tréninkové či školící moduly, snad ne všechny, ale možná některé, někomu, totiž vaše komentáře byly poměrně obecné. Mě by zajímalo, v čem to spočívá, jakým způsobem školíte každého nového zaměstnance. Tady bych rád věděl více. A moje poslední otázka na tyto agentury ve výboru LIBE jsem zpravodajem za otázku charty základních práv a v evropských institucích. A tam vidím jasný konsens, co se týká nového doporučení, že by měla být nejdříve vypracována obecná strategie v oblasti základních práv. A mě by zajímalo, jak se to se s nakládá v těch agendurách. Zase tam i v té věci školí a tak dále. Sí, gracias, ano, děkuji, pane předsedo. Za prvé jsem chtěla poděkovat eh, zástupci účetního dvora za zprávu, tak jak byla předložena tento rok. Je to velice jasné, je to velice čitelné, alespoň pro nás. A my tak aspoň více méně víme, eh, v čem eh, to spočívá v agenturách, ale mm, ten způsob eh, prezentace i eh, ten, to téma clusteringu my doporučujeme, aby to bylo roz, rozděleno podle témat, podle tematických eh, položek, abychom takto lépe pochopili, jak všechny co agentury, které mm, mm, samozřejmě Evropská unie potřebuje, aby mohla Eh, profesionálně implementovat své politiky a aby mohla v podstatě mm, se adaptovat všem těm tématům, takže mm, teď myslím si, že to je docela dobře uchopitelné, proto děkuji a za mm, tyto zprávy. Takže děkuji. A za druhé, takže budeme mít problém asi s, Azel, s EASou, tou azlovou agenturou opět a eh, je třeba, abychom to pochopili, eh, eh, že samozřejmě to i kvůli krizi, ale každopádně máme významné otázky. Za prvé, chci se zeptat pana ředitele, nového ředitele, zdali, mm, to mi aspoň nebylo jasné, zdali vy jste byl součástí či nikoliv bordu řídícího výboru, tedy vedení, řízení agentury, od kdy, kdybyste nám to mohl říct, jaké jsou vaše funkce a od kterého roku, v jaké funkci jste byl. A za druhé, zdá se mi, že chtěla bych znát lépe vztah s Evropskou komisí, protože často Mm, tyto agentury mm, dostanou mandát od komise, od příslušných DG, aby implementovali politiky, které my také zde v parlamentu odsouhlasujeme. Ale chtěla bych lépe vědět, jak probíhá spolupráce s komisí teď, v to, když se mají eh, eh, to řešit eh, všechno protože teď začíná taková nová etapa, mm, kdy se budou připravovat ty zprávy interních kontrol a podobně. Takže jak spolupracujete s komisí? A za třetí vidím také, že e, v kontextu lidských zdrojů a s těmi všemi novými smlouvami a mm, tak se snad by měly nějak zredukovat ty problémy, historické zděděné problémy agentury e, vzhledem ke krizi takže jak spolupracujete s členskými státy? Jinými slovy, jaká doporučení mm, teď vy mm, dáváte členským státům a k Frontexu? Zde také já souhlasím s tím, že je nutné vyřešit, co nejdříve vyřešit problém těch korekcí, mm, protože to bylo špatné, třeba motivovat tomu, aby ta agentura byla atraktivní, ale hm, pořád ještě ty problémy se tak vršily kaskádovitě. Ještě se chci zeptat ředitele agentury v souvislosti s s problematikou nákladů a proplácení nákladů, především Eh, směrem do třetích zemí, kde jsou velké problémy. A já se ptám, můžete vysvětlit, jak jste nebo zavedli nebo zavádíte model těch zjednodušených výdajů, které se proplácí. A pokud jde o ten Evropský institut EIT, tak se ptám v souvislosti s rozhodnutími eh, tím, že eh, tedy eh, Kicks eh, budou tedy mm, vlastně mm, budete spolupracovat s KIX a jak, se, jak tedy zamezíte tomu, aby nedocházelo k nějakým diskriminacím mezi těmi programy, protože tam často jsou velké nerovnováhy a máte nějaký způsob hm, Můžete to tedy uzavřít. Já mám 12 minut teď na všechny ty odpovědi na vaše otázky. Skončila jste už. Děkuji. Já jsem měl taky pár otázek, ale zeptám se jenom na jednu věc. Týká se to EOPy. Když se podíváte na ten graf, je tam jedna agentura, která tam vyniká. Když se podíváte na příjmy z poplatků a také na počet pracovníků, takže já se ptám, jestli je tady nějaká vazba. Možná, že si dnes nebude znát odpověď, ale zajímalo by mě, jak vypadá profil zaměstnanců a jestli to stoupá, jak stoupá rozpočet, anebo jestli počty pracovníků klesají. Pokud nebudeme znát odpověď dnes, bylo by dobré, kdybyste nám odpovědali později. A poprosím si, aby odpověděla na závěr. Takže teď rychle prosím o odpovědi Frontex, a EASO. Dvě, tři minuty. Nejprve Frontex. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pokud jde o dopad toho nízkého korekčního koeficientu, jistě asi to není jediný důvod. Ale v závislosti na státní příslušnosti vidíme, že nej, nejvýznamnější počty žadatelů jsou z členských států, kde je korekční koeficient nižší. Co se týče politiky školení, my máme školení pro všechny nováčky a v roce 2017 jsme například měli velký počet pracovníků, kteří byli proškoleni. Vidím tady, že v roce 2017 jsme měli 275 zaměstnanců, kteří byli proškoleni. Měli jsme 440 účastníků školení, to znamená, že někteří zaměstnanci měli příležitost zúčastnit se více než jednoho školení. Obvykle máme taková ta úvodní školení, pravidelná školení, takže když někdo přijde jako nový, dozví se, co je to za agenturu, jaký má mandát. Tady chci říct, že máme také moduly o základních právech i pro zaměstnance, kteří pracují v centrále agentury a to nejenom pro ty pracovníky, kteří jsou vysláni na vnější hranici. Pokud jde o počty volných míst v manažerských pozicích, nabrali jsme tři nové ředitele divizí v roce 2018, takže teď máme jednoho vedoucího jednotky, teď probíhá nábor také jednoho pracovníka, místo se uvolnilo v důsledku mobility a máme dvě další místa vedoucích jednotek. Ta se uvolnila, protože vedoucích jednotek se ucházeli o jiná místa a byli přijati v rámci agentury a nebo v rámci interní mobility. Pokud jde o proplácení, nevím, jestli byl překlad takový, že šlo o ten nový finanční program, ale letos, v roce 2018, agentura poprvé implementovala program nákladů na jednotku, což znamená, že jsme propláceli náklady členským státům podle nákladů na jednotku, podle toho, jak to bylo v předchozích letech. Takže zpracovali jsme průměrnou nákladu, náklady na jednotku pro vysílání lidských zdrojů, ale to nový finanční program jsme neuplatňovali na plavidla a velké technické zařízení. Protože když jsme připravovali ten nový finanční program, dospěli jsme k závěru, že by se tím navýšily výdaje a že by to nebylo plně opodstatněné. Je potřeba zjistit, jaké jsou skutečné náklady na uplatňování těchto zařízení, ale ten nový finanční program má také lépe usměrnit využití rozpočtu a také jsme ten nový finanční program zpracovali společně se sítí rozpočtových protějšků z členských států a očekáváme, že letos a zřejmě i v příštím roce se tak vylepší schopnost agentury řídit využití rozpočtu a snad se také vyhneme tomu že některé položky budou převáděny do dalších let, anebo naopak, že se rozpočet překročí v členských státech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Adus Easo, opět vás prosím, aby to nebylo víc než dvě minuty. Jistě. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo. Pokud je o školení, zaprvé je to klíčový aspekt toho, co se snažíme a školení je významné. My jsme v podstatě školící akademie. Proškolili jsme přes 27 tisíc eh, úředníků, takže pokud o naše vlastní pracovníky, mohou také školní využívat. Podrobnější informace máme ještě pošleme, máme málo času, ale typ školení samozřejmě závisí na tom, jakou funkci plní daný pracovník ale především se snažíme posílit školení, pokud je naše hlavní činnost, azyl, aby naši zaměstnanci znali to též jako odborníci členských států. Co se základních práv týče, tady je to v podstatě podobné, protože RSND pro agenturu důvod, proč existujeme, je implementace a podpora pro členské státy u těch hlavních základních práv EU, což je právo na azyl. Takže základní práva jsou jádrem našeho přístupu. Samozřejmě platí, že ještě musíme formalizovat příslušnou strategii pro základní práva, ale máme materiál, který s tím souvisí. Týká se to konkrétních školicích modulů pro členské státy i pro naše zaměstnance. A samozřejmě už se spolupracujeme s Agenturou pro základní práva. Máme řadu společných projektů. A také chci poznamenat, že návrh na novou agenturu pro azyl eh, zahrnuje také pracovníka pro základní práva. A je to podobné jako dnes ve Frontexu. Připravujeme i tuto funkci. A byla tady otázka na to, odkud pocházím. Já budu velice stručný, já jsem právník, věnuji se azylu celý život. Asi deset let jsem byl ve ve francouzské národní azylové agentuře a v EASO jsem od roku 2012. Od roku 2013 jsem zastával celou řadu různých míst, ale mimo jiné jsem měl na starosti koordinaci programu přesídlování z Řecka do zbytku Evropy. A než jsem byl jmenován úřadujícím ředitelem, tak jsem byl vedoucím jednotky, která podporuje členské státy, pokud je o ten právní rámec pro azyl a jeho uplatnění v praxi. Vztah s komisí chápu, že už musím končit, ale velice úzce spolupracujeme s komisí, zejména s generálním ředitelstvím HOME. Měli jsme s komisí takové uh, horší období vzhledem k situaci v agentuře, ale Teď už se obnovila důvěra, vztahy založené na důvěře. Na úrovni řízení a zprávy máme například dvakrát týdně videokonferenci s generálním ředitelstvím Home. Určitě bych toho mohl říct víc, ale nemám čas. A pokud je o podporu členských států, všechno, co děláme, vychází z praktické spolupráce, takže všechno, co děláme, je pro členské státy s členskými státy. Nicméně právě při operacích pozorujeme jakousi únavu, pokud je o vysílání odborníků do operací v terénu. To je náročné na zdroje do té míry, že dnes máme pouze 26 našich pracovníků v terénu. A těch 26 jsou odborníci členských států, když jsme začínali, bylo to 100 Takže jsme museli zajistit alternativní možnosti. Samozřejmě jakákoliv další podpora a závazky od národních asilových úřadů by byla vítána. A je to potřebné, abychom zajistili přidanou hodnotu Evropy, kterou potřebujeme v terénu. A to je vše. Děkuji. Děkuji. Další je síť a opět prosím, aby to byly pouze dvě, tři minuty. Já vím, že je to těžké, ale máme málo času. Ano. Vrátím se k té otázce, jestli konzultanti nahrazují pracovníky, když se krátí pracovní místa. Obecně se k tomu přistupovalo tak, že procesy jsme zvažovali tak, aby byly efektivnější a rozdělovali jsme úkoly ostatním pracovníkům. Ale pokud je o to, jaké úkoly musí plnit agentura, potom v jednotlivých případech se situace vyhodnocuje a přibírali se konzultanti, takže to není nějaký obecný přístup, a totiž, že buď tam přivedeme konzultanty, anebo vůbec ne. Vyhodnocovalo se to v jednotlivých případech. Pokud je o poplatky, síť eh, řeší věci, které se týkají všech agentur, všech 45 agentur. Nemůžu mluvit za ostatní, za těch šest, ale my jsme v odpovědi na otázky psali, že pět z těch šesti agentur má jiné stanovisko než to, o čem mluvíte vy. Takže oni rozhodně říkají, že ten proces, kde komise vybírá poplatky, by byl náročnější z administrativního hlediska automatické, než automatické procesy, které oni zavedli. A pokud jde o vazbu na profily zaměstnanců a poplatky, na to nedokážu odpovědět hned teď. Děkuji. Děkuji, to bylo velice stručné a výstižné. Možná, že se můžeme eh, zeptat pana Sadzu z účetního dvora, jestli to chce shrnout. Mé shrnutí bude velmi stručné, já chci pouze poděkovat všem účastníkům debaty. Myslím, že to byl velice dobrý příspěvek k naší práci, pokud je o horizontální otázky a výkazy za rok 2018. Mnohokrát děkuji. A poslední věc, pan Savarma, náš zpravodaj, prosím. Ano, já mám asi 20 sekund, takže já vás nesklamu. Děkuji vám všem a chci to shrnout slovy, že to je taková dobrá třešnička na dortu mé práce a toho, co dělá moje kancelář, zvláště v této oblasti. Takže můžeme ve stanovené lhůtě, což je 17. prosinec, dokončit zprávu a 21. a 22. ledna eh, posoudíme pozměňovací návrhy. Budeme dál pracovat. Děkuji. Děkuji, pane Sarvamo, a tím můžeme uzavřít tento bod. Chci poděkovat zpravodaji, kolegům, síti i všem ostatním za velice dobrou diskuzi a těšíme se na diskuzi o této zprávě v lednu. A já myslím, že tím můžeme také uzavřít dnešní zasedání a čeká nás koktejl venku vlevo. Pokud si přejete zúčastnit se, jsem si jistý, že mohou přijít i ti, kteří nepatří do výboru. Proto jsem byl tak strašně rychlý. Thank you,